posaďte se. Budeme mít prezentaci eh, dvou studií o rovném zastoupení žen a mužů v, Evrop- eh, v Evropské unii. Já dám slovo Jute Gutenlang, která je naší zpravodajkou, co se týče zrovnoprávňování mužů a žen a eh, krátký úvod. Děkuji, paní předsedající, děkuji všem za to, že se zúčastníte tohoto důležitého workshopu, co se týče genderového mainstreamingu se zajímavými experty, kteří nás dnes navštíví. Máme tady stěný panel s významnými přispěvateli, kteří mezi nás přijdou. Monika Natr z Spay Consulting Vídeň, která odprezentuje studii o zastoupení žen eh, v právnických profesích v EU a paní Lisa Irvin eh, z Královské univerzity v Belfastu bude hovořit na stejné téma, o stejné studii a potom eh, je tady také eh, Jane Ellis z IBI, která také bude prezentovat o této studii. To téma je pro nás velice zajímavé a jsem velice hrdá na pracovitý sekretariát výboru Jury, který zapracoval na tomto semináři a spolupracoval i se sekretariátem výboru pro ženy, které vlastně se věnuje této práci a tomuto tématu. Chci všem připomenout, že v článku 8 smlouvy o fungování Evropské unie se stanoví vlastně genderový mainstreaming jako horizontální princip, s tím, že EU ve všech svých činnostech bude odstraňovat nerovnosti a podporovat rovnost mužů a žen. Takže zde hovoříme o zcela zásadním principu Evropské unii v rámci tohoto tématu a já jsem hrdá, že ve výboru pro právní záležitosti, který patří k vedoucím výborům e, na toto téma, že máme akční plán, který jsme schválili eh, v březnu letošního roku. V tomto akčním plánu stojí mimo jiné to, že začneme u sebe a pravíme tam, že ve všech oblastech práce našeho výboru nabídneme základní školení všem eh, zaměstnancům, poslancům a sekretariátu výboru a všem ještě dalším zaměstnancům další školení pro politické strany, asistenty a poslance. Uvádíme, že během slyšení, workshopů a akcí pořádaných tímto výborem zajistíme, rovné zastoupení mužů a žen mezi řečníky. Rovněž jsme schválili, co se týče jmenování a rozdělování zpráv a stanovisek, tak eh, aby politické eh, frakce v tomto výboru, včetně nás poslanců, že toto budeme dodržovat a že je potřeba dosahovat rovnováhy mezi muži a ženami, co se týče eh, skladby frakcí ve výboru a rovněž při výběru a najímání zaměstnanců je potřeba mít na paměti rovné zastoupení žen a mužů na všech úrovních. Takže se musíme zamyslet v tomto směru sami eh, nad sebou. A co se týče politiky tohoto výboru, eh, i my chceme pracovat stejným způsobem a uvádíme že je důležité, aby během slyšení a výměn názorů bude rovnováha mezi těmi, kdo budou představovat své názory na témata a e, praktická opatření. A rovněž uvádíme, že i během misí bychom si měli brát příklad ze všech optimálních postupů na toto téma. Já bych to ráda e, přečetla celé, ale nemohu, protože vám chci dát také slovo, takže než dám slovo panelu, dovolte, abych také poděkovala organizaci e, IBA za zajímavou studií, o níž dnes uslyšíme. Mě ta studie opravdu povzbudila a potěšila a já z ní vnímám to, že ženy dosahují vysoké úrovně schopností, vzdělání a že jsou naprosto oprávněny zastávat stejné pozice v profesním životě eh, jako muži, ale v této profesi existují takové strukturální překážky, které jim v tom brání. A to poškozuje nebo mění kariéru žen i mužů a co se týče vyšších sazeb, tak tam eh, vždy slyšíme víc o mužích než o ženách, zvlášť co se týče vysokých postů právní profese, je tam více mužů než žen. To je problém, ale i to je možné změnit. A co se týče studie zadané parlamentem a vypracované parlamentem, i tam děkuji za veškerou odvedenou práci. I z té e, vyplývá, že tady ještě přetrvávají genderové stereotypy, včetně předsudků e, při e, najímání zaměstnanců do parlamentu a že máme i potíže při dosahování rovnováhy pracovního a osobního života, protože máme dlouhé pracovní hodiny a není pro zaměstnance lehké je eh, harmonizovat s osobním a rodinným životem. Máme problémy eh, v postupu eh, povyšování, v mentorování a podpůrných sítích a máme tady také málo viditelné ženské Eh, modely v těch nejvyšších eh, pozicích, eh, zvláště v justici. Takže i to je důležité si uvědomit. Ale já rozhodně nechci, nechci mluvit celou dobu. Jsem velice ráda, že toto pořádáme. Děkuji. A děkuji, já vím, že vy, paní kolegyně, máte toto velice na srdci a teď tedy přistoupíme k prezentaci těchto dvou studií a zahájíme e, studií zadanou e, komisí, politickým oddělením C a já teď dám slovo paní Monice Natr, prosím. Thank you, Chair. Dear ladies and... Děkuji. Dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně. Já poskytnu nějaké, některé informace o metodologii, kterou jsme použili a e, z, o zjištěních. Kolegyně potom řekne něco více o údajích, které se vztahují tedy ke konkrétním profesím. A já zakončím naši prezentaci e, politickými doporučeními. Já jsem zapomněla zmínit, že každá z vás má 10 minut. Takže 20 minut dohromady. Já jsem z OSB Consulting, což je eh, soukromá společnost, eh, která má sídlo ve Vídni a eh, zabýváme se zaměstnaností, sociálními politikami a genderovou rovnoprávností. Kolegyně je z Queen's University v Belfastu, která spadá do 1% univerzit celosvětově, co se týče celosvětového eh, pořadí z roku 2016. Mm, Líza se zaměřuje na mm, eh, kariérní postup žen v jejich profesích a Tady jsou jména sedmi odborníků, kteří pracovali na naší studii. Cílem studie bylo poskytnout obrázek o, stávajících, o stávající genderové situaci eh, v různých právnických profesích eh, v Evropské 28. A abychom zjistili, zda a proč jsou ženy nedostatečně zastoupeny v některých profesích. Přeskoumali jsme stávající literaturu, konzultovali jsme zainteresované strany a sebrali jsme sekundární údaje. Metodologické výzvy, s nimiž jsme se setkali Poslední srovnávací údaje pochází z roku 2014. Mm, samozřejmě ideální by, by to bylo, kdyby byly dostupné informace pro každou členskou zemi. Mm, informace ovšem nebyly dostatečně konsistentní, takže občas je těžké e, přesně Eh, nalézt tedy odpovídající ekvivalent, eh, i tedy lingvistický z jedné země do druhé. Údaje nebyly někdy k dispozici nebo prostě se vůbec nedali uplatnit. Mm, nedostatečné údaje pro právníky a Eh, co se týče právnických profesorů, tak zde údaje, eh, z nich se úplně nedali vyvodit jasné závěry. Sběr údajů se zaměřil pouze na eh, profesory v oblasti sociálních věd Takže e, není možné, abychom z toho vyvodili závěry pro právnické, tedy pro vyučující práva. Hlavní bariéry, které jsme identifikovali, tak tam e, jsou určité genderové předsudky, které vychází z genderových stereotypů. Například že muži jsou kompetentní a ženy musí svoji kompetentnost neustále prokazovat. Kromě toho problémem je, eh, že se propoje mateřství s nedostatkem eh, zájmu o práci a Potom je samozřejmě taky otázka kompetentnosti a oblíbenosti. Zdá se, že eh, tady je jakási dichotomie, buď je někdo oblíbený nebo kompetentní, to, to je další takový stereotyp. Kromě toho máme otázku jakýchsi podpůrných sítí a skleněný strop. Tady se vlastně ty systémy replikují. To znamená, že muži jsou často vybíráni pro vrcholné pozice nedostatek transparentnosti v řízení, tedy ve jmenování do funkcí. Je zřejmé ve všech právnických profesích, zejména ve vrcholných profesích, že ženy jsou nedostatečně zastoupeny a to do různé míry. Kolega, kolegyně eh, potom řekne více k těm konkrétním profesím. Takže já ji teď s dovolením předsedkyně předám slovo. My jsme tedy sebrali údaje z národníka evropských statistických zdrojů. Co se týče soudnictví, eh, pochází z taky Evropské komise a zpráv, které eh, vydalo relevantní ředitelství. Potom máme údaje o právních studentech. Eh, to tady vycházíme z dat Eurostatu. Eh, kromě toho jsme provedli svou vlastní studii. um, máme asi 59 um, ehm, žen, v, co se týče eh, soudců v první instanci. Takže ve 13 zemích eh, jsou tedy ženy v, eh, u soudu první instance zastoupeny až 60% jako soudkyně. Co se týče ale nejvyšších soudů, tady se obrázek dramaticky změnil. Eh, tady se ukazuje, že dvě třetiny jsou muži. Pouze v Lotyšsku, Lucembursku, Rumunsku a Slovensku, Slovensku byl eh, nejvyšší soud převážně složen ze žen. Takže je vidět, eh, že to tedy odpovídá eh, tomu trendu, který vidíme i v jiných profesích, že ženy jsou většinou vysoce zastoupeny na těch nižších úrovních. Potom máme údaje pro státní zástupce. Tady ženy 59%. Výjimkou je Slovinsko, tady jsou ženy zastoupeny v 70 4%, zase hovořím o té první instanci. Na úrovni nejvyšších soudů muži většinou um, mají až 60%, 60% zastoupení. Ve Švédsku se toto číslo znížilo Eh, až na 38 eh, v průběhem let. Eh, v Dánsku je tomu naopak, tam ten, tam ten poměr rostl a nyní je to asi 78 Malou většinu žen můžeme nalézt i v Lotyšsku a Slovinsku. Pro zaměstnance soudů, tedy ne soudce, Tady je celá řada profesí a dovedností. To jsou tedy nejrůznější typy zaměstnanců, ať už administrativních nebo pomocných eh, soudců. Eh, celkový profil eh, zaměstnanců, kteří tedy nejsou soudci, jsou zase převážně ženy, 74% žen. Pouze v Lucembursku je tomu naopak. Údaje pro ženy v eh, Mezinárodní advokátní komoře eh, tady vlastně tedy eh, do, adva, do, do advokátních komor vstupují jak ženy, tak muži vždy, vždycky tedy nejprve na národní úrovni. Největší nárůst eh, právniček v Bulharsku 80%, Řecko 17% a Sloven, Slovensko narostlo o 17%, takže vlastně tam se tedy eh, dosáhlo genderové rovnosti. Notáři jsou převážně muži, asi 75%. Zase jsou velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. 11 zemí ve střední a východní Evropě mají tedy eh, vysoké zastoupení žen, asi 61%, a tady hovořím o zemích od Polska až po Litvu. V západní eh, části Evropy je tomu naopak. V Rakousku 91% eh, notářů jsou muži, v Německu je to 82%. Eh, pouze opravdu v málo zemích, jednou z nich je třeba Slovinsko, eh, je genderová rovno, rovnost. Ve všech eh, evropských zemích nyní studuje více žen než mužů, aby se staly právníky. Ve chvíli, kdy ale se podíváme na doktorantská studia, už se to zase mění. ženy jsou ve většině pouze asi ve čtyřech zemích, například v Rakousku a Slovinsku. Nyní zase předám slovo zpátky kolegyni. Thank you. Z údajů této studie vyplývá nerovnováha mezi pohlavími ve vysokých funkcích eh, právní profese. Ku příkladu, ku příkladu asistenti a zaměstnanci soudu jsou většinou ženy. Je potřeba se zabývat právní kulturou a postupy tak aby vzniklo a bylo udrženo prostředí, kde budou mít stejné příležitosti jak ženy, tak muži eh, k plnohodnotné kariéře v oboru práva. Exist, máme tedy eh, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobá, nebo krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá doporučení, která vyplývají z této studie. sdílení optimálních eh, postupů při odstraňování nerovnováhy mezi po, pohlavími, eh, výzva členským státům se věnovat těmto problémům, nastolit rovnoprávnost právní profesy, pozitivní proaktivní přístup k rovnosti tím, že se bude podporovat eh, aktivita členských států při vypracovávání akčních plánů, DG Justice a DG e, pro ženy by měly společně spolupracovat a vypracovat systematickou metodu pro podporu e, rovnováhy mezi pohlavími v právních profesích. Diskuse o genderové e, rozmanitosti a její absence ve vyšších postech právní profese volá po vzniku harmonogramu a akčních kroků. motivovat, vytvořit síť eh, rovnoprávnosti v klasických právních profesích, podporovat nestranný a transparentní proces, eh, proces najímání právníků, zvláště v zemích obyčejového práva. Co se týče eh, doporučení na základě údajů. Sekundární údaje nebyly vždy konzistentní, byly mezi nimi nejrůznější mezery, ku příkladu společný rámec pro statistiku by stálo za to vypracovat, který by vzal v úvahu stávající rozdíly mezi profesemi napříč státy, eh, které překáží v jejich eh, porovnávání, potřebujeme více empirických zkušeností, souhrnější údaje na komparativní úrovni, co se týče i e, rozdílů mezi muži a ženami v platech, horizontálně vertikální segregace, specializace, procento mužů a žen v jednotlivých profesích, počty žen a mužů na různých úrovních a stupních kariéry a také práce na plný a částečný úvazek, rozdíly mezi pohlavími zde. A dále nemáme dostatek údajů o plnohodnotných profesurách v tomto oboru na základě pohlaví výbor Jury by eh, mohl zvážit spolupráci s komisí na analýze těchto, eh, těchto eh, údajů. Mohl by se v této souvislosti vypracovat i subkategorie profesorů práva a docentů práva. Další doporučení, co se týče vzdělávání na právnických fakultách, vypracování Eh, společných eh, osnov pro plnou právní kvalifikaci a eh, zapracovat gender jako příčný, příčné téma ve vzdělávání. genderové otázky by se měly stát vlastně horizontálním no, příčným tématem či předmětem ve veškerém vzdělávání Děkujeme za pozornost a rádi zodpovíme na vaše otázky. Děkujeme za tuto zajímavou prezentaci a než se pustíme do otázek, navrhuji, abychom vyslechli ještě druhou zprávu a potom otevřeme debatu. Paní Jane Ellis, ředitelka právní polici, eh, eh politiky a výzkumné jednotky Mezinárodní advokátní komory, která nás seznámí se zjištěnými eh, průzkumu eh, obchodních, mezi obchodními právničkami. Děkuji, dobré odpoledne. Vážené dámy, vážení pánové, vážení poslanci, jsem velice ráda, že eh, vás mohu seznámit s naší zprávou, kterou doufáme, že zveřejníme v nadcházejících týdnech, nejpozději začátkem prosince. My jsme provedli globální studii počátkem roku, kterou jsme vyslali všem našim členům i ostatním a Eh, chtěli jsme informace o zastoupení žen mezi obchodními právníky. Dostali jsme téměř 6 tisíc reakcí na tento průzkum a tento průzkum jsme doplnili ještě provedením řady studií a průzkumů, eh, včetně té zprávy, která zde právě byla eh, odprezentována a za to děkujeme. Zjištění vlastně naší zprávy těží z obou těchto pramenů. Eh, členství, eh, členství IBY vlastně představují hlavně obchodní právníci a my se tady eh, zaměřujeme především na ženy v právnických firmách, ne tolik Promiňte, promiňte, já pravděpodobně mluvím, mluvím příliš rychle, říká řečnice. Hovoří se o feminizaci právní profese a ten je slyšet stále častěji v posledních 20 letech, ale je to nesmysl. Feminizace právní profese eh, se koná pouze na těch spodních patrech eh, právní profese, rozhodně ne na těch vrchní. Ze všech těch reakcí, eh, které jsme dostali, 33% těch žen řekly, že jsou partners, partnerky, ale jenom malé procento z nich bylo skutečně spolumajitelkami Eh, právních firm, neboli se skutečně nedostanou do těch, na ty nejvyšší pozice. A to z nejrůznějších důvodů, ale já uvedu jenom některé. První důvod, a to vyplývá nejenom z našeho průzkumu, ale i z těch hodnocení, které jsme provedli, je to, že politika různorodosti, která je zavedená, nefunguje. A když, tak pouze marginálně. Ku příkladu flexibilní pracovní doba mě by velice zajímalo eh, téma eh, tedy souladu pracovního a osobního života a flexibilního pracovního eh, prostředí. Ženy nastupují do míst, která už existovala a fungují dobře pro muže. A ženy se mají přizpůsobit. A ty pracovní hodiny jsou většinou vlastně nastaveny nastaveny eh, lidmi, kteří nemají, nemají eh, soulad soulad eh, osobního a pracovního života vůbec na mysli. Ta politika různorodosti, ta vlastně má. Hovoříte příliš rychle, říká předsedající. Pro tlumočníky je obtížné, spíše nemožné tuto paní tlumočit. Takže eh, vlastně je tady, eh, je tady konflikt mezi politikou eh, různorodosti a mezi pracovním místem samotným. Jak ženy nastupovaly stále více do právní profese a právní profese vlastně podstupovala zcela zásadní ideologickou změnu, kdy se e, vlastně e, malé právní firmy přetavovaly ve velké mezinárodní e, globální podniky. Tyto změny představovaly také obrovský nárůst pracovních hodin. V 50. letech americká advokátní komora doporučovala maximum účtovatelných hodin, které které eh, firma má čekat od svých zaměstnanců, je 13 hodin. Eh, v 80. letech to bylo 18 hodin a eh, později 2200 hodin. To je skoro dvojnásobek a rozhodně ale se nám jinak nezvýšil počet hodin, co máme eh, za rok. Chcete tady účtovat, proučtovat 2200 hodin za rok, tak musíte účtovat 40 hodin za týden, což znamená, že musíte pracovat 50 až 60 až 70 hodin týdně, abyste toho dosáhli. Technický výzkum vedl eh, tedy eh, k snižování, ke snižování rozdílu mezi, eh, mezi osobním a pracovním životem. Brali, berete si práci domů, ale rozhodně si rodinu nemůžete brát do práce. Model partnerství je stále koncentrovanější. Spolu majiteli jsou hlavně muži, a očekávání, že právníci v těchto firmách se stoprocentně budou věnovat eh, eh, firmě. To je takový mačo přístup k práci a ženy vylučuje. V jednom z článků ten skleněný strop, o kterém zde byla řeč, je, se stal takovou slepou uličkou. Když hovoříme eh, takzvaně o mentorování, to je velmi důležité, proto abychom si navzájem pomáhali vytvářet sítě, abychom měli někoho, s kým si můžeme promluvit o kariérních plánech. Jakýkoliv právník či právnička, eh, který chce pokročit, nepotřebují pouze mentora, potřebují přímo sponzora. A já vysvětlím, co tím myslím. Eh, tady eh, většinou tedy, eh, řekněme, ten postup by měl být poměrně transparentní. Někdo si tedy zažádá o místo, které je někde zveřejněno, potom dojde k pohovoru s vedením firmy, s hlavními partnery a potom, je vám tedy info, potom se informování zda jste místo dostali či nikole. Potom na, na, nastane ten proces mentorování. Ovšem, pokud eh, jste třeba působili v nějaké právní eh, firmě eh, několik let, tak tam opravdu jde o to, aby někdo, zejména tedy ti seniorní partneři, se zajímali o vaši budoucnost. Tam už potom není žádný proces žádání o tedy místo partnera. Spíše je tedy opravdu to tak, že někdo se vás ujme, že už tedy seniorní partner se vás ujme a pomůže vám tedy dopracovat se do této funkce. Partner si většinou vybírá eh, někoho, kdo je jim podobnější. To samozřejmě neplatí pouze pro ženy, to platí i pro různá etnika, ehm, eh, lidi z různých ehm, situací z různých zemí a podobně. To se samozřejmě musí změnit. Toto vůbec není formální proces, vůbec není transparentní. Sexuální obtěžování je další obrovský problém v právních firmách, který eh, podkopává jakýkoliv pokrok, kterému eh, došlo díky eh, práci na diverzitě v právních firmách. A tohle je problém jak pro muže, tak pro ženy asi 50 ehm, procent mužů i žen řeklo, řeklo, že mají problém buď tedy s obtěžováním nebo s šikanou. A Toto jsou tedy velké problémy. Například eh, potom máme ženy v eh, finančním sektoru, v eh, různých rizikových fondech a podobně. Tam jsou podobné zkušenosti, takže to, se to neomezuje pouze na právní firmy. Je potřeba se opět zamyslet nad tím, co by se dalo udělat proti tomu, abychom překonali ty nerovnosti v právní tedy profesi co se týče profesních zkušeností, určitě na tom nejsme sami. Takže já vám teď děkuji za pozornost a těším se na otázky. Děkuji mnohokrát za velmi zajímavou prezentaci. To je skutečný život, o čem jste hovořila. Na mě udělal asi vlastně největší dojem počet těch hodin, které, jsme, které se od nás očekávají, že odpracujeme za rok. Já jsem se to snažila přepočítat na denní hodiny a to se mi nějak nepovedlo. Tady kolegyně říká, že to asi 12 hodin denně, více než 12 hodin denně dokonce. Já si myslím, že to je šílené. Život se stává šíleným. Takže Vyslechli jsme si prezentaci obou zpráv a nyní máte možnost klást otázky eh, nebo připomínky. Já eh, sama za sebe bych něco řekla s vaším dovolením. Ve vaší studii jste zmiňovala eh, země tedy zvykového práva a potom občanského práva a Mě by zajímalo, jestli máte nějaké vysvětlení toho, proč tam je rozdíl mezi eh, zastoupením žen a mužů eh, v těchto dvou právních systémech. Děkuji. Důvod bude v tom, že ve, zvykových, eh, tedy ve zvykovém právu je jiná prestiž a proces eh, získávání těchto profesí je jiný. V kontinentálních mm, právu je tedy větší transparentnost, protože tam jsou jasné postupy. Proto jak se dostat na určitou pozici, zejména tedy u soudu. Tak. Já teď tedy přejdu krátce do Němčiny. Ano, máme tady tlumočení, takže můžete. Já jsem chtěla jen říci, že ty procesy nebo postupy u soudu a v těch zemích občanského práva jsou transparentnější a jsou tam jasnější postupy než v zemích zvykového práva, které se řídí spíše určitými doporučeními a sítěmi, eh, kde se tedy, eh, kde probíhá to povyšování nebo profesní postup, tak právě ty sítě, o kterých hovořila kolegyně, které se vytvářejí již velice brzy a kde muži se vzájemně velmi silně podporují a jak jste také správně zmínila, je to nejen otázka pohlaví, ale také otázka etnik, etnického původu. Ty výsledky je, že vlastně každý si hledá jaksi sobě rovného. A údaje ukazují, že je důležité udělat takový řez, tak, aby ty, aby ty postupy, ty procesy byly transparentnější, aby se tedy otevřely možnosti pro všechny. Dobře, děkuji. Jete? Question, I just want... Já nemám otázku. Chci pouze říct, že si myslím, že vaše zjištění jsou velmi důležitá pro to, tento výbor. Velmi jasně jste to vysvětlili. Eh, máte i některá doporučení, teď tady hovořím o obou studiích. Já si tedy myslím, že my jako výbor bychom eh, na to mohli navázat a měli, měli bychom to určitě udělat, takže já doporučuji kolegům, aby na tom pracovali. A spolu tedy, nebo i v návaznosti na eh, akční plán pro genderový mainstreaming se pokusím tedy nalézt eh, vlastně mm, nějakou cestu, eh, co bychom tedy mohli ještě udělat. Mnohokrát vám děkuji za vaše příspěvky. Děkuji vám tedy z pozice zpravodajky k tématům genderového mainstreamingu. Pro mě to bylo opravdu velmi zajímavé. Jsem velmi ráda, že přišlo i několik kolegů, kteří budou šířit tyto informace a e, někteří kolegové ovšem nepřišli, takže těm, ty budeme informovat po tomto workshopu. E, děkuji mnohokrát, to byl, e, to byl tedy perfektní závěr. A já se ještě obrátím na komisi. Máte slovo. Děkuji. My jsme vyslechli dvě opravdu zajímavé studie, které eh, se ubírají stejným směrem, eh, na kterém pracujeme na DG Justice. Na ně eh, naše strategie rovnosti se zaměřuje právě tímto směrem a to, o čem zde mluvíte, se netýká jenom odvětvové segregace, ale snaží se skutečně hlouběji porozumět kde spočívají ty rozdíly a e, hovořili jste o skleněném stropu a dalších překážkách. Ta <clears throat> studie o genderové rovnosti vychází e, z, z další e, společně s další studií, která se zabývá zase jinými aspekty a to je velice důležité. Dnes dopoledne jsme měli také téma Eh, dodržování základních práv, eh, co se týče žen. A já jsem se účastnila eh, debaty o rozdílu ve mzdách mezi, ženy a, mezi ženami a muži a vy jste se toho v obou studiích vlastně i částečně tohoto tématu zmínili. Má to co dělat s těmi překážkami, které existují. A je to spojeno s tím kariérním eh, postupem, se skleněným stropem, s překážkami, s tou eh, nutností mít sponzora, chcete-li eh, se nechat povýšit nebo se stát partnerkou a také s rovnováhou mezi pracovním a osobním životem, možností skombinovat tedy osobní život a pracovní život. A flexibilní pracovní doba je možnost, abyste třeba také mohli částečně pracovat doma, když příliš dlouhá pracovní doba také je eh, tedy překážkou a je to břemeno, které dolehá právě na ženy. Je potřeba si velmi eh, intenzivně uvědomovat, jak všechny tyto eh, vlastně jednotlivé aspekty přispívají k té vlastně horší eh, situaci žen v právní profesi. My si to uvědomujeme, děkuji za výsledky vaší studie, my je budeme dále sledovat a doporučuji Evropskému parlamentu, aby se tomuto tématu také dále věnoval. Děkuji vám. Myslím, že musíme spojit úsilí všech lidí dobré vůle, žen i mužů. Chcete ještě něco doplnit? Ano, já jsem se zapomněla zmínit o tom, že jsme včera zahájili akční plán, který se týká rozdílu v platech žen a mužů, což eh, tady v těch studiích také zaznělo. A snažíme se vypracovat souhrný akční plán, který by řešil problémy eh, s tou eh, nerovností mužů a žen na pracovním trhu, které by je řešil. Děkuji. A já jsem si jista, že i my uděláme maximum pro to, abychom vypracovali akční plán a dosáhli pokroku. Eh, Silvia. Děkuji, já už to nechci příliš protahovat, ale diskutujeme také o tom, že například eh, členské státy by měly navrhnout pro Evropský soudní dvůr vždy muže a ženu, abychom vlastně také byli v popředí tady, aby se podporovalo vlastně tato rovnováha mezi muži a ženami ale ta lačka nasazená toho, co všechno by se mělo eh, dělat a co se dělá, tak rozdíly jsou ještě velké a na tom tématu samozřejmě musíme dále pracovat. Dobře, tak stále se dostáváme ke stejným závěrům. Ale hlavní věc je, aby se nám podařilo pokročit trošku dopředu, takže děkuji za vaše prezentace. Nadále budeme sledovat tuto problematiku a budeme dělat vše, co budeme moci pro to, abychom eh, podporovali rovnost mezi muži a ženami. Děkuji, že jste přišli. Za námi ukončuji, končím tento bod. A přecházíme k bodu 30 našeho programu. <laughs> So number, item number 30 is a... Bod číslo 30 to je workshop na uh, na eh, téma dědictví v přeshraniční situaci, jestli je to tedy snadné či složité. Eh, to je náročné téma a my půjdeme tedy až do detailů v rámci tohoto workshopu. Ten workshop se tedy týká náročného eh, tématu, eh, se kterým se výbor Jury začal zabývat relativně nedávno, nařízení o dědictví EU, eh, e které vstoupilo v platnost před dvěma lety. A workshop má nás seznámit s aktuální situací provádění řízení o dědictví v přeshraniční situaci a máme odpovědět na otázku, jestli plní úkol předvídatelnosti, právní jistoty a zjednodušení. E, takže jsme dnes e, pozvali odborníky, právníky, aby se s námi podělili o své názory, co se týče slabin a silných stránek e, této právní úpravy. Nejprve doufejme, že zafunguje technologie, protože si se podíváme na krátkou video, na krátké video sdělení Jonathana Fitchena z univerzity v Aberdeenu, které se týká z, eh, stručných zjištění studie, eh, studie na toto téma, kterou eh, zadal výbor KONT. Studie představuje důležité nástroje pro právníky, kteří se zabývají přeshraničním dědictvím a teď se můžeme podívat na video. Jenom vyčkejte. Krásný. Dobrý den, toto je zpráva o studii o dědictví z roku 2015 a 2016, kterou vypracovala univerzita v Aberdeenu. Můžete se podívat na link. Já eh, tuto zprávu dnes prezentuji, jmenuji se dr. Jonathan Fitchen. Co se týče této studie nařízení EU o dědictví 650 eh, z roku 2012 má harmonizovat soukromé právo mezinárodní a kolizní normy 25 členských států, co se týče dědictví. V 22 členských států se dědictví e, vlastně vztahuje na, e, nebo používá veřejné listiny a proto nařízení musí umožnit, umožnit aby tyto veřejné listiny měly právní účinky i přeshraničně. E, nařízení obsahuje dvě ustanovení, články 59 a 60, které mají rozdílný účinek, co se týče těchto veřejných listin, které vznikly v jednom, v jednom státě a jaké účinky tedy to budou v druhém státě. Tyto e, nástroje jsou definovány článkem 3.1i nařízení. Pakliže e, členský stát původu považuje tento dokument za veřejnou listinu, a tak e, je možné jej vlastně na něj použít článek 59. Článek 59, to je téma této studie, vyžaduje, aby ostatní členské státy s výjimkou teda určitých vý, výjimek tedy veřejného, veřejného pořádku, Eh, akceptoval eh, takové, takové, eh, takovou veřejnou listinu. Taková akceptace je nová a pravděpodobně nový, pravděpodobně autonomní právní koncept v právu Evropské unie. A <clears throat> proč jsme studii vypracovávali? Aby článek 59 fungoval tak, jak nařízení předpokládá, orgány v, členské, v druhém členském státě eh, musí vlastně vzít na vědomí, že veřejná listina v oblasti dědictví byla vypracována, pochopit povahu eh, domácích důkazních účinků takové veřejné listiny a potom zase se rozhodnout s výjimkou tedy Eh, rozporu s veřejným pořádem, pořádkem, jak eh, co nejlépe reflektovat eh, důkazní účinky takové veřejné listiny ve svém právním systému. Článek 59 poskytuje rámec, ale neposkytuje návod nebo informace pro orgány v členském státě, jak postupovat podle A až C. Máme eh, volitelný, eh, volitelný eh, standardní formulář v příloze 2, který, který uvádí údaje, které by mohl <clears throat> vyžadovat druhý stát v takové veřejné listině. Tato studie se snaží poskytnout informací, informace, co se týče typů veřejných listin v různých členských státech v oblasti dědického práva. Taková pomoc je zvláště důležitá pro Švédsko, Finsko a Kypr, kde neexistují žádné veřejné listiny a tím pádem tyto státy nemají zkušenosti s tím, jak postupovat eh, v souvislosti s veřejnými listinami z ciziny. Metodologie Univerzita v Aberdeenu eh, zaplatila národní experty z jednotlivých členských států Každý expert dostal za úkol vyplnit podrobný eh, dotazník, který se týkal jeho právního systému, domácího využití veřejných, eh, veřejných eh, listin a zvláště veřejných listin v kontextu dědictví. A také jsme získávali informace, které se týkaly jakéhokoliv užití eh, koncepce veřejného pořádku v této souvislosti. A také jsme dostali informace od notářů, kteří většinou se velice laskavě rozhodli, že nám poskytnou zdarma tedy vyplnění těchto detailních dotazníků. A tyto informace od praktiků z oblasti dědictví eh, vlastně nám poskytly informace o praktických potížích s fungováním nařízení o dědictví. Zpráva. My jsme tedy extrahovali relevantní údaje eh, z jednotlivých národních zpráv, doplnili jsme je o zprávy notářů a vypracovali jsme zprávy pro každou jednotlivou zemi, které, eh, které tady eh, informují o druzích a typech veřejných listin v oblasti dědictví, povahu domácích důkazních účinků takových listin a za třetí jakékoliv informace, které se týkají využívání výjimky veřejného řádu v kontextu tedy cizích veřejných eh, listin ještě předtím, než eh, nabylo eh, nařízení o dědictví právní moci. A naše zpráva ještě zorganizovala, eh, eh, tedy upravuje ta zjištění z každého členského státu, i co se týče údajů, eh, které máme <clears throat> uvedené v tom standardním formuláři v příloze 2. Jaká doporučení <clears throat> jsme navrhli? Požadavek eh, článku 59 akceptace je potřeba nezaměšovat s, dří, s dřívějšími koncepcemi uznávání, jako třeba v případě rozsudků a nebo jiných veřejných listin. <clears throat> Takže důkazy, které jsou předány v rámci veřejné listiny, je možné napadnout tak, jako by se napadly eh, jako důkazy v členském státu původu. Za druhé, správné vyplnění standardního formuláře v příloze 2 by se mělo stát eventuálně povinností, tak, aby se na ní mohl vztahovat tedy obsah článku 59, protože to pomůže tomu druhému členskému státu Eh, identifikovat eh, typ veřejné listiny. Za třetí, eh, notáři by měli vědět, že <clears throat> mají pravomoci vydávat standardní formuláře podle přílohy 2 i v rámci své notářské kapacity. A za tři, a za čtvrté, formulář v příloze 2 by měl poskytovat dostatečné informace o důkazních účincích eh, domácího, domácí veřejné listiny, aby úřady v druhém členském státě je mohly správně akceptovat. A konečně zrušení starších eh, postupů legalizace podle článku 72 eh, je třeba šířeji publikovat v právní profesi. Také jsme navrhli, že až bude probíhat revize nařízení o dědictví, bylo by dobré eh, uvažovat o možnosti zmocnit úřady v druhém členském státě, které budou dostávat ty veřejné listiny o dědictví podle článku 59, aby určili za prvé eh, vyžadovat eh, vyplnění tohoto formuláře, pak není, eh, není vyplněn. Za druhé, požadovat nezbytné překlady veřejných listin a formuláře podle přílohy 2. A za třetí, požadovat eh, pomoc od notáře v členském státě původu. Momentálně žádná taková možnost neexistuje podle článku 59. Děkuji, tolik ode mě. Okay. I, I suppose, uh, professor... Děkuji. On nás sice nemůže slyšet, ale my mu přesto děkujeme za jeho prezentaci. A nyní vítám pana François Tremozu a pana Toulouse. Takže máte slovo na 10 minut na váš příspěvek. Děkuji, paní předsedkyně, je to pro mě velká radost, že mohu dnes zde hovořit. A děkuji jménem všech lidí, kteří pracují jako notáři v Evropě. Jakožto notář, notář, který pracuje ve Francii, jsem již pracoval podle nařízení o dědickém řízení a musel jsem ho uplatňovat například podle aktů ze Španělska, Belgie, Nizozemska. Bez, probíhalo to bez problémů a sám jsem vlastně řešil také tyto záležitosti přeshraniční, kde listiny obíhaly z Belgie a tak dále, takže mohu vás ujistit, že to probíhá dobře v Evropské unii v rámci nařízení o dědickém řízení toto nařízení bych chtěl říci, a to je potřeba potvrdit od začátku, byl velký pokrok, který usnadňuje řešení dědictví na mezinárodní úrovni. Je potřeba říci, že to je dobrý příklad evropské politiky. Proč? Protože v konečné fázi zjednodušuje život občanů, tím, že oblast působnosti nařízení je velmi široká od zahájení dědického řízení, sdílení, průběh, administrativa, vyřizování, eh, platné právo a vytváří skutečný nástroj pro dědická řízení v Evropě eh, podle certifikátu dědického. Nahradil 25 různých systémů, která se řídila různými pravidly a různými příslušnými zákony jedním systémem, který nyní využívá jedno příslušné právo a využívá tedy jedno kritérium kategorie zájemného uznávání. A příslušný soud je také soud posledního obvyklého bydliště účastníků. A toto všechno skutečně výrazně zjednodušuje naši každodenní práci. Samozřejmě my jsme právníci, jsou zde stále věci, které se mohou zlepšit. Jsme si vědomi těch potíží, které stále přetrvávají, ale na začátek ještě jednou bych rád zdůraznil to pozitivní v tomto nařízení. Jaké jsou problémy? Problémy ta, ten první, na který narášíme, je, když musíme uplatňovat právo jiného státu, než je. Pokud je to právo státu, členského státu Evropské unie, tak se to relativně daří ale když se začí, po, musí používat například právo Kazachstánu nebo Butánu, tak potom je to uplatňování daleko obtížnější, skoro nemožné. To jsou však případy, které se stávají, bohužel naštěstí tedy vzácně jen. Pokud jde o oblast působnosti nařízení, první článek uvádí seznam z vyloučení nařízení, Eh, určitých oblastí, které jsou vyloučeny tedy z oblasti působnosti nařízení. Jednak daňové záležitosti jsou vyloučeny. To bych chtěl připomenout, protože každý den máme zákazníky, kteří přicházejí, říkají díky nařízení o, o dědickém řízení můžeme, budu platit dědickou daň podle toho státu ne, protože daňové záležitosti jsou vyloučeny z oblasti působnosti. Takže to je sice jasné, ale nicméně to chci zdůraznit, protože tato otázka je nám stále kladena a čtyřikrát během jednoho, jedné schůzky. Protože i když to říkáme, lidé to jaksi nedokážou vstřebat. Vyloučení, které bych chtěl také eh, zdůraznit, je, jsou režimy společného vlastnictví manželů. Nicméně první věc, kterou musíme dělat, než se vyřeší dědictví, tak se musí vyřešit eh, vlast, společné vlastnictví manželů. Procház, probíhá ověřování pravidel eh, režimu. Obě dvě tyto věci je potřeba provést společně. Jak víte, tak pravidla pro eh, vlastnictví manželů ještě nejsou zcela harmonizována. Budou od ledna 2019, už to ještě už jen 15 měsíců, než to nastane. Co se týká párů, kteří se se, budou sezdáni od ledna 2019, tak se to bude řešit. Dnes však se řeší případy manželů, kteří byli sezdáni před několika lety nebo několika desítkami let, takže ještě máme dlouhou cestu před námi. Budeme muset eh, dodržovat ty důsledky, nebo nést ty důsledky historického vývoje. Já bych uvedl dva příklady konkrétní. Jeden případ se týká Katalánska a Francie, kde podle eh, orgánů, které řeší dědické řízení, tak vlastní, majetek manželů je oddělený anebo společné vlastnictví manželů. Řešení nebude stejné a podle španělského práva tak eh, tam vlastně se uvádí, že vě, veškerý majetek, který pat, je ve Francii, patří pod to dědické řízení. A naopak, pokud ve, je ten certifikát eh, vydán ve Francii, tak tam bude uvedeno, že pouze polovina majetku umístěného ve Španělsku bude se bude spadat do toho řízení, takže to je prostě zmatek. To je problém, který ještě eh, vlastně oslabuje tu vystavování těchto certifikátů, ale není žádné řešení krátkodobé tohoto problému. Možná za několik let eh, bude eh, vstoupí v platnost nařízení o řešení majetku manželů ale nicméně bude ještě potřeba řešit tu minulost, tu historii, nevím přesně jak, to je prostě otevřený příběh zatím, který bude potřeba nějak dořešit. Druhý bod, o kterém bych se rád zmínil, se týká obvyklého bydliště. To je kritérium, které používá nařízení pro přísluš, stanovení příslušného práva. Ve většině případů toto kritérium nepůsobí problémy, že všichni vědí, kde ten zesnul, ta zesnulá osoba měla trva obvyklé bydliště žila prostě dlouhá léta v nějaké zemi, takže zde nejsou pochybnosti. Ale samozřejmě na univerzitách, v odborných časopisech se mluví o případech lidí, kteří žijí současně nebo průběžně ve dvou zemích, například lidé, kteří v důchodovém věku žijí 8 měsíců v nějaké zemi Jižní Evropy a 4 měsíce ve své zemi původu a kde je tedy obvyklé bydliště v tomto případě tam v té zemi, kde žijí větší část roku, anebo v zemi původu, kde si nechali svůj zdroj příjmu, kde odevzdávají daňová přiznání, anebo kde navštěvují lékaře, kde mají své rodiny. Takže potom je také příklad lidí, kteří například odjedou na důchod do jiné země, buď z finančních nebo z praktických důvodů, zejména pokud ten člověk Eh, žije tedy v důchodě v nějaké jiné zemi a už vlastně jsou to zranitelné osoby, které už eh, jsou co mají nějakou nemoc prostě a můžeme skutečně říci, že tyto osoby, když ještě žijí 10-15 let v nějakém domově důchodců nebo stře- centru pro důchodce, že si skutečně zvolili toto obvyklé bydliště nebo tuto zemi jako obvyklé bydliště. Tyto problémy prostě existují Musíme je řešit případ od případu, není žádná univerzální odpověď. Evropský soudní dvůr nám postupně pomáhá v řešení těchto případů, ale problémy existují. Je další bod, který zde také zazněl, to zda ten pojem obvyklého bydliště se objevuje jako autonomní pojem v Evropské unii. Některá nařízení používají po, jak toto kritérium obvyklého bydliště, nicméně ten pojem obvyklé bydliště se liší podle jednotlivých nařízení a pro stejnou situaci můžeme mít dvě různá obvyklá bydliště podle toho, který nástroj se použije. Když si vezmeme příklad snulého, který byl ženatý, vdaná, nebo žena vdaná, tak můžeme mít takovou situaci, kde obvyklá ke bydliště zesnulého bylo v jedné zemi, zatímco by obvyklé bydliště toho páru bylo v zemi B, tedy v jiné zemi. Je jisté, že je potřeba se dohodnout na evropské úrovni, aby a vyhnout se tomu, aby národní orgány neměly takovou příliš národnostní vizi, aby uplatňovaly evropské texty a autonomní pojem obvyklého bydliště, aby jaksi nechávali stranou to, co se naučili na univerzitě, když byli studenti a aby se příliš, ne, příliš nezaměřovali na to místní národní právo. Prosím, je to velmi zajímavé, říká paní předsedkyně. Nicméně už jste vyčerpal svých deset minut, tak prosím, pokud byste mohl už zestručnit svůj příspěvek. Ještě několik slov velmi stručně o dědických smlouvách. Co se týká dědických smluv, tak to je taková šedá zóna toho nařízení. Vidíme, že univerzit samotná Evropská komise, když zpracovávala eh, ty směry nebo ty pokyny, tak to příliš neřešila. Ne, přesně není stanoveno, jak dědická smlouva bude přijímána v té zemi určení. A tímto bych tedy ukončil svůj příspěvek, protože jsem vyčerpal čas, který mi byl přidělen. Předsedkyně, děkuji. Vidím, že hovoříte z vlastní zkušenosti a vyslechneme si vašeho souseda, takže dám slovo panu Izidorovi Kalvonovi Vidalovi ze Španělska, prosím. Muchas gracias. Agradezco especialmente la invitación para compartir. Děkuji. Nejprve bych vám chtěl skutečně poděkovat za to, že jste mě pozvali. Nařízení o dědictví možná není nejlepší příklad konstrukce Evropy pro občany, v prostoru spravedlnosti a práva. Inspiruje se principy jednoty. Takže jedním jed, je zde jeden dokument, jeden příslušný soud, jeden správce eh, dědického řízení a tak dále. Nicméně u některých bodů ta jednota není dodržována na, například když jde o přeshraniční dědická řízení, tak je zde nutno eh, vytvářet určité výjimky v oblasti kompetencí z, prak, z čistě praktických důvod, důvodů. Musí být takto postupováno. je důle, je, potom je důležité eh, stanovit, jaké je příslušné právo, kterým se bude řídit dědické řízení z důvodu rodina, rodinných, sociálních nebo ekonomických. Pokud já se soustředím ve svém příspěvku na to příslušné právo, protože zde právě praktické uplatňování nařízení už eh, se projevilo a je potřeba skutečně najít řešení, zejména správným vysvětlováním těchto norem. Eh, tato ustanovení je, je, je potřeba řešit, eh, aby členské stát, aby eh, orgány členských států řešily záležitost na evropské úrovni. V návrhu komise je, je zde vynětí nebo výjimka v, různého druhu. To bylo zapracováno do legislativní práce a což významně ovlivňuje tato řízení. V, když zohledníme normy v jednom státě a jsou jednotlivé soudní modely, tak je a toto je vlastně nezávislé na zemí a podle jednotlivých právních předpisů, kterými se eh, řeší tady tyto konkrétní záležitosti. A jde o to, aby různé režimy majetku, majetkové byly řešeny jiným způsobem než eh, třeba záležitosti nemovitostí a to pochopitelně stěžuje eh, proveditelnost tohoto nařízení a v a v zásadě je velmi těžké eh, plánovat. Podle španělského práva například nejvyšší soud aplikuje princip univerzálnosti na dědická řízení a tam je vlastně nutné odmítnout nebo přijmout eh, certifikát dědického řízení a stanovit, zda to určuje nebo neurčuje průběh dědictví paní předsedkyně. Mluvíte příliš rychle. Když je zde tedy ten princip univerzálnosti a jednoty, který mi se řídí nařízení. Tato doktrína by měla být tedy uplatňována v právu Evropské unie. Článek 34 nařízení kde se hovoří o přípustnosti odvolání, to by mělo vést ke zvyšování jistoty pro občanů. A zase zde máme pojem obvyklého bydliště. I když je tady eh, nejvhodnější právo pro řešení určitého dědického řízení právo některého členského státu. Jedná se však o nejlepší zájmy účastníků řízení. Je zde článek 34 odstavec 2, jak uvidíte v dalším textu, může vést k různým řešením, která nejsou příliš vhodná, nejsou příliš žádoucí. Například španělský občan, um, který umřel po 17. Eh, únoru 2015, měl například obvyklé bydliště na Kubě, kde tedy žila, žije jeho rodina a většina jeho majetku. Článek 21, podle tohoto článku, to, bude jeho, to bylo jeho obvyklé bydliště v okamžiku úmrtí, kterým se bude řídit dědické řízení. Mělo by to tedy být kubánské právo, ale protože to je třetí země, tak je potřeba brát v úvahu ustanovení soukromého mezinárodního práva, která platí v této oblasti. To je článek 15 kubánského občanského zákoníku. který řeší záležitosti dědictví občana, který nepochází z, z této země. En aplicación del mecanismo taky mm, je otázka, eh, kde je ten majetek mm, lokalizován. Takže je třeba možné potom taky navracet zpátky do Španělska. Když se podíváme na tu situaci, kdy třeba obvyklé bydliště nebyla Kuba, eh, řekněme, že se přestěhoval ten člověk někam jinam těsně před smrtí, v tomto případě v souladu s článkem 34.2 je velmi jasně řečeno, že v, ve chvíli úmrtí zesnulý měl bližší vztah se zemí, s svého tedy eh, eh, obvyklého bydliště a v takovém případě by bylo povoleno, aby se dědictví řídilo kubánským právem. Tady tedy jde o nejbližší jaksi spojení Když se tady podíváme zase zpátky na ten první případ okolnosti ukazují, že nejbližší napojení bylo na Kubu. Ale potom je tam ještě problém s takzvaným ramvoa a v tom případě by se potom nepo, neuplatnilo kubánské právo. Já si myslím, že tady vlastně jde o výklad. A tento konkrétní výklad eh, bude zvažovat, že pokud eh, právo určitého státu, kde tedy zesnulý měl poslední obvyklé bydliště, pokud by to tedy byl i stát, kde měl ten zesnulý nejbližší spojení, tak potom se neuplatní mechanismus takzvaného ranvoi, tak jak je to v článku 34.2. Pak se můžeme podívat taky na eh, doložky o pojistkách. Eh, ty jsou v článku 35. Pokud máte pozůstalé, tak v některých případech eh, dokonce muži pozůstalí by získali dvakrát tolik než ženy. To tedy platí eh, například, pokud eh, žena přežije manžela, získala by jiné množství, tedy jiný podíl toho dědictví, než pokud by eh, muž přežil ženu. Tady vůbec jde potom o obranu hodnot, eh, které eh, zastáváme v Evropské unii, protože v těchto případech by to samozřejmě bylo podkopáváno. Tady by, bylo, tady by byla jasná genderová eh, diskriminace. Takže přeci to není možné. Kromě toho bychom taky měli zamítnout některá daňová ustanovení, která vychází transponování právních eh, požadavků, které prostě nejsou v souladu s eh, celkovou, eh, celkovým stavem mm, práva v EU. Potom samozřejmě máme taky politické otázky. Evropský certifikát dědictví se využívá nebo je užitečný ale e, vypracovává je země, e, která není tou zemí, která jej uplatňuje. A když se podíváme na článek 61.1, e, tam to není jasně konkretizováno. Ve 40a stojí, že pokud je to platné v jednom členském státě, nemůže to být spochybněno. Pokud to tedy není v nesouladu s eh, právem v jiném členském státě. A tento certifikát znamená, že tedy vydávající stát se na to musí podívat. A potom, eh, co se týče tedy uplatnění práva podle nařízení, taky eh, musí zohledňovat veřejnou politiku v zemi, kde to bude uplatňováno ještě připomínám na článek 69, protože tam jsou další eh, pravidla. Já se omlouvám, ale budete už muset dokončit. Ehm, kromě toho tady máme otázku eh, vzájemné důvěry a vyjádření právní jistoty eh, při v dědictví. Článek 9.6 předpokládá, že při přeshraničním dědictví eh, mají pozůstalí jedno, jednodušší možnost, že tedy mají tento certifikát a mohou využít interní systém. Eh, děkuji mnohokrát a já bych se nyní ještě obrátila na komisi. Eh, paní Viljebardia si k tomu přeje něco říct? nepřeje. Přeje. Prosím. Děkuji mnohokrát. Jenom takové tři rychlé připomínky, ne technické. Máme eh, vlastně eh, takovou příručku eh, pro občany, v těchto věcech. My jsme to eh, připravili ve spolupráci s eh, organizací eh, notáři v Evropě. Tady v podstatě jde o vysvětlení výhod nového nařízení. Tato příručka se nyní překládá a doufáme, že ji brzy zveřejníme a potom nastartujeme osvětovou kampaň, eh, využijeme k tomu os, eh, sociální média a doufám, že díky tomu se o tom co nejvíce lidé, lidí dozví. Toto nařízení je platné od léta 2015 Eh, a my jsme vlastně měli eh, už takovou tu podobnou příručku, která byla velmi úspěšná, takže já doufám, že tahle pro občany bude taky velmi úspěšná. Potom máme taky Evropskou um, um, asociaci v soudních věcech a tady zase jsou propojeni odborníci my jsme tedy potom ustanovili pracovní skupinu, kde evropští notáři jsou také jejím členem a Eh, Evropská komise, členské státy a notáři tedy eh, vypracovali eh, takový seznam toho, co se většinou očekává nebo co, je, co se požaduje při registraci za účelem dědictví. takže v tomto případě potom eh, eh, eh, příslušný notář přesně ví, co, co má tedy očekávat v té zemi, kde se o to žádá. Takže tady tohle je opravdu takový praktický přístup který vlastně prakticky má pomoci notářům i občanům. Kromě toho chci také říci, že komise realizovala studii která byla ukončena v tomto roce, kterou zveřejníme na internetu, na e-justice portálu a Kromě toho máme elektronickou registraci evropského certifikátu dědictví, tomu říkáme ECS to je velmi důležitý prvek toho nařízení, protože umožňuje dědicům prokázat v jiném členském státě, že jsou tedy eh, právopla, eh, právoplatnými dědici eh, případného majetku. A bylo by to tedy užitečné i pro profesionály tedy vědět, že někde jinde v členském státě už někdo vydal ICS, je to tedy proto, aby se zabránilo vydávání nějakých eh, rozporuplných ICS v různých zemích. Asi mm, eh, polovina tedy zemí už to dělá elektronicky a Otázka je, zda by stálo za to, aby Unie předložila legislativu, která by vyžadovala od členských zemích, aby eh, registrovali eh, všechny vydané ICS e a Možná by bylo užitečné, aby se členské státy eh, taky dohodly na propojení této registrace. Zainteresované strany tuto myšlenku podpořili, ale teď vlastně musím ještě zvážit, jak často vůbec jsou vydávány eh, tyhle rozpoluplné ACS, eh, protože eh, proto jsou poměrně přísná pravidla, takže možná to není příliš pravděpodobné. Toto je tedy studie, kterou realizuje Evropská komise. A ještě poslední věc. V minulém měsíci Evropský soudní dvůr vydal první rozsudek v rámci nařízení a ještě máme vlastně eh, další dva případy, které jsou v tuto chvíli aktuální. A ten rozsudek, o kterém jsem hovořila, je velmi důležitý, protože členský stát, kde je Eh, dědic, který, eh, který neměl možnost využít eh, tedy získání dědictví. A je tedy zřejmé, že dědici musí respektovat příslušné právo. Já to teď nebudu přesně tady rozebírat, tady opravdu jde i o mm, vnitrostátní dědictví a možná by vás to uspalo, ale Jenom tedy chci zdůraznit, že už máme první rozsudek um, Evropského soudního dvora uh, na základě tohoto nařízení. To je vše, děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji za vysvětlení a nyní otevřu um, prostor pro členy tohoto výboru, pokud máte otázky nebo připomínky. Prezentace byly velmi zajímavé. Otázky nejsou, takže můžeme dodržovat časový harmonogram. Joel. Ano, já bych chtěla poblahopřát našim řečníkům, protože vím, jak je obtížné to, o čem, co nám vysvětlují, protože to patří k jejich profesi a je hezké říci, je to místo obvyklého bydliště, to právo místa obvyklého bydliště, které je uplatňováno, ale jaká je vůle, jaká byla vůle zesnulé osoby. Uh, Vím, že je hodně angličanů starších a testam, eh, poslední vůle v Anglii je velice důležitá, ve Francii ne. Ve Francii je to eh, vyhrazení, dědi, vyhrazené dědictví, takže nem, paní za komisi nám zde řekla, že je to zákon té země, kde tedy zesne ta osoba a angličané, kteří žijí ve Francii, nenapíší závěť, takže dědí jejich eh, děti, zatímco by to třeba měla být jeho žena ve Francii, takže velký problém evropského práva je, že jim občané nejsou informováni. A pokud i občané nebudou informováni, tak bude potřeba, aby vlastně ten jejich, ta jejich informační příručka komise vyšla velmi rychle, protože jsou některá dědická řízení, která prostě notáři naprosto nemohou vyřešit, protože lidé, kteří dědí například žena, která žije ve Francii s mužem angličanem, a muž, který zemře doma, tak tam vlastně budou ty anglické děti, které dědí, když nenapsal závěť a tak dále. Takže ono je to velmi, zdálo se nám obtížné, co nám zde vysvětloval francouzský notář, ale ona je to každodenní praxe vlastně pro odborníky. To je tedy vše, co jsem k tomu chtěla říci. Předsedkyně, já s tím souhlasím těmi, s, tím drama, s tou dramatickou situací nedostatečné informovanosti občanů. Pan Zvěvka se chtěl vyjádřit. Děkuji. Zase bych se chtěl ještě vyjádřit ke stejné otázce. Domnívám se, že ta příručka nebo ty pokyny pro eh, případné eh, pro toto dědické řízení je naprosto nezbytné. Také bych chtěl upozornit na naprostou nutnost, aby se také prováděla vhodná školení pro notáře a soudce, protože judikatura eh, soudu zejména tedy v tomto evropském eh, kontextu, musí být prostě, musí splňovat také všechna pravidla. Já bych měl eh, Nedávno mi byla položena otázka ze strany polského občana, který má dvojí občanství, polské a francouzské, ne, nebo spíše německé tedy, protože žije v Německu. A tam také eh, vyvstala otázka dědictví po některém členu rodiny. A když se, když soud vydal rozhodnutí, byl to německý soud, tak se vlastně dozvěděli, že potřebují ještě další certifikát, dosvědčující, že vlastně je to v dědictví v souladu s evropským právem. A německý soud tedy dodržel tento požadavek, ale bylo potřeba znovu zaplatit několik set euro, pokud se nemýlím, aby dos- získali toto další rozhodnutí, respektive ten certifikát. Takže opravdu asi by všichni měli být více a lépe informováni. Dědici i tedy odborníci v oblasti práva. Ano, dobrá, říká paní předsedkyně. Pokud nemáte žádné další žádosti o slovo, tak bych za sebe také ráda poděkovala našim hostům za vynikající příspěvky a uzavřela bych tento bod tím, že bych řekla, že ano, potřebujeme všichni více informací. Budeme samozřejmě sledovat další vývoj, takže ještě jednou děkuji mnohokrát. A nyní předáme místo našemu předsedovi, který si skromně sedl někde dozadu do sálu. Yes, dear colleagues, we continue. Vážení kolegové, budeme eh, pokračovat bodem 31 a eh, ještě není konec show paní Delvo, protože máme na starosti zvážení návrhu zprávy výročních zpráv za roky 2015 a 2016 na témata subsidiarity a proporcionality. Paní Delvo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. To spíše dvouletá zpráva, protože se týká let 2015 a 16, takže bych chtěla připomenout, že principy subsidiarity a proporcionality jsou základní principy fungování Evropské unie, ale nejsou jediné, které by vlastně měly eh, sloužit k efektivnímu fungování Evropské unie a neměli bychom je považovat za překážku její efektivnosti. Když si čteme zprávy komise, komise závěry a, prác, a e, zprávu výboru regionu a stanoviska národních parlamentů, tak z toho vyplývá, že všechny že co se týká dodržování principy subsidiarity a proporcionality, tak strany jsou stále více e, za Spojeny Národní parlamenty projevily větší zájem o evropskou politiku prostřednictvím nových uplatňovaných nástrojů, zejména REFIT. Komise dále uplatňuje svůj program zlepšova- zlepšování právní úpravy a domnívám se, že vidíme, že tyto závazky začínají být plněny. Například zde bylo 65 stanovisek národních parlamentů, což je velké navýšení oproti předchozímu roku. A neschody dopadové studie eh, komise se snížily, což je ještě lepší zpráva. Takže mm, máme zde komisi pro přeskum legislativy, která konstatovala snížení o 23,15 a u těch stávajících 15 komise stále zpracovávala studie podle doporučení tohoto výboru. Takže to je, samozřejmě povzbuzujeme protagonisty, aby pokračovali v nastoupené cestě, aby se právě stále zvyšovala efektivnost fungování Evropské unie. A v té zprávě jsem se snažila eh, stimulovat využívání stávajících nástrojů, z nichž některé byly zavedeny od roku 2015, cestovní mapa komise prostřednictvím platformy Refit a nástrojů, potom využívání veřejných a soukromých konzultací organizovaných komisí a Evropským parlamentem. Můžeme eh, udělat určité návrhy prostřednictvím nástroje Evropské komise od roku 2015, který by měl snižovat formální překážky. Potom národní parlamenty mohou vyjádřit své stanovisko při legislativním postupu to je k dispozici na základě databáze Connect a všechny informace z národních parlamentů jsou k dispozici na platformě REPEX. Takže je potřeba povzbuzovat a rozvíjet výměny mezi národními parlamenty. Já si říkám, že můžeme vytvořit hodně nástrojů, abychom zvýšili dynamiku principu subsidiarity a proporcionality a zvýšit zapojení, ale ještě je potřeba, aby tyto nástroje byly skutečně plně využívány. Nemyslím si, že je tedy potřeba připojovat nějaké další nástroje, protože to by pouze zvýšilo složitost systému, zatímco my směřujeme k se zjednodušení. Poslední slovíčko, pane předsedo. Minulý týden předseda komise oficiálně eh, spustil činnost eh, Task Force Timmermansovi, tedy pracovní skupiny ohledně subsidiarity a proporcionality. Podle nařízení Evropského parlamentu náš výbor je věcně příslušný výbor, takže domnívám se, že náš výbor by měl být zastoupen v této eh, pracovní skupině, protože by tam měli být tři členové za Evropský parlament a Samozřejmě jsem připravena dále spolupracovat s stínovými zpravodaji, aby se ta zpráva ještě zlepšila. Děkuji. Thank you very much. Uh, uh, that, that project Tento projekt, který se týká návrhu pana Junkra, uh, nabývá teprve pomalu tvaru a není ještě jasné, o čem to bude. Hlásí se někdo o slovo pan Karim? Pane předsedo, děkuji. Já chci nejprve poděkovat Mady za přípravu návrhu zprávy. Za ta léta jsme měli příležitost si vyměnit názor na toto a podobná témata mnohokrát. Já jí chci nabídnout podporu, protože ona mne také vždy podporovala, co se týče těchto zásadních témat. Co se týče komise, pane předsedo, ze zájmem jsem vyslechl vaše vysvětlení, protože já jsem byl dojmu, že předseda Juncker poskytl velice jasnou orientaci, že toto bude směr cesty a pakliže by to tak bylo, tak bychom se postupo, tak bychom postupovali poměrně rychlo a já upřímně eh, doufám, že to tak je. Ano, to je tak to je, říká předseda, pouze účast parlamentu není zcela jasná. Dobře, děkuji, říká řečník. Pane předsedo, v tom případě nevím, jestli Medy bude chtít tuto myšlenku podpořit, ale je možné, že bychom mohli někdy uspořádat slyšení v tomto výboru a zamyslet se nad těmito myšlenkami do větší hloubky. To by mohlo být užitečné. To je takový nahozený nápad. Návrh zprávy Medy lze ještě dále vylepšit i odkazem na proporcionalitu, na kterou se často zajímá, za, zapomíná a já jsem již také v minulosti toto zdůrazňoval, že komise by se měla zamyslet, eh, jestli je legislativa proporcionální mnohem důsledněji a test proporcionality je třeba provádět a je potřeba se zbavit eh, návrhů, které představují neuměrné břemeno pro konkurenceschopnost malé střední podniky a dopady na náklady pro regiony je třeba také hodnotit. Eh, zhodnocení proporcionality je nezbytné, mají-li podniky být konkurenceschopné protože i to by mělo představovat klíčovou součást práce nad tímto tématem. Eh, v předchozích zprávách jsem žádal o prodloužení eh, osmi, osmi týdenní lhůty pro národní parlamenty. Tady se to neobjevuje, ale my už jsme o tom v minulosti mluvili. Existují situace, ku příkladu v za situace přírodních katastrof, kdy národní parlamenty nejsou schopny splnit osmitýdenní lhůtu, ale já o tom budu hovořit přímo s Mady. A pak bych také rád eh, mnohem podrobnější vysvětlující prohlášení eh, komise s hlubší analýzou jejich návrhů, tak, aby když Eh, hodnocení dopadů není dostatečně detailní a neanalyzuje dostatečně každou variantu politiku, že by to byla překážka schválení politiky, která často posléze bývá stažena. Proto jsem pro provedení důkladné konzultace se zúčastněnými subjekty a to co nejdříve, abychom zabránili problémům později. Jsem rád, že komise bude chtít provést více konzultací se zúčastněnými subjekty i občany, ale je třeba zajistit, aby k tomu skutečně došlo co nejdříve. Někdy dochází k nezamýšleným důsledkům, na které je třeba upozornit komisi, tak, aby mohla učinit informované rozhodnutí, než se zaváže k jakékoliv variantě politiky. A dále chci zopakovat návrh ze své předchozí zprávy, kterou schválil tento výbor i plenární zasedání, kde jsem volal po hodnocení dopadů, co se týče eh, subsidiarity a proporcionality po trialogu. To by pomohlo vyhodnotit, jestli se nějaký návrh vyrovnává s těmito principy poté, co byl dostatečně uh, novelizován. Pane předsedo, těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji i s MADY na tomto důležitém tématu a děkuji za, dosa- za eh, práci provedenou do posud. Děkuji vám, pan Raněv. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Blahopřeji paní Delvo k její skvělé zprávě, která přesně předkládá hlavní eh, body výroční zprávy Evropské komise o subsidiaritě a proporcionalitě za roky 2015 a 2016. Jak už jsem řekl dříve, pro nás je velmi důležité, zavést robustní evropskou legislativu v oblastech, kde může Evropská unie dosáhnout skutečného pokryku a přidat hodnotu. Souhlasím s paní Delvo, že nepřesná aplikace principů subsidiarity a subsidiarity eh, nahrává argumentům euroskeptiků a tomu se musíme bránit. Vítám sdělení Evropské komise zveřejněné na konci října, názvem Dokončení agendy za lepší eh, regulaci, lepší řešení pro lepší výsledky. V tomto sdělení komise prezentuje své úsilí zlepšit transparentnost, legitimitu a odpovědnost svých vlastních struktur, co se týče lepší legislativy, zvláště v oblasti konzultací a možnosti zapojení zúčastněných subjektů do legislativního procesu. A e, plné spuštění e, webové stránky, která se týká lepší legislativy do roku 2017, umožní plnou účast subjektů na legislativě protože lepší eh, legislativa na základě subsidiarity a, princip a proporcionality je nástroj, který je podkladem pro veškerá stabilní a demokratická rozhodnutí, eh, jejíž cílem je překonat problémy, před kterými dnes Evropská unie stojí. Chci poblahopřát Evropské komisi, pracovní skupině, kterou eh, vybudovala minulý týden pro proporcionalitu a subsidiaritu. Bylo by dobré získat další informace. Podle sdělení komise tato pracovní skupina má začít fungovat na počátku příštího roku, to znamená někdy za měsíc. Domnívá se Evropská komise, že bude mít dostatek času, aby vybrala členy pro, do této pracovní skupiny a jak vlastně bude tato pracovní, tato pracovní skupina fungovat. Děkuji. Děkuji. Já nemám žádnou. Aha, ano, pan Anderson se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Uh, I start by... Začnu tím, že poděkuji paní Delvo za její zprávu. Jako vždy se těším na spolupráci, na zasedání stínových zpravodajů, tak abychom tuto zprávu ještě více vylepšili. Co se týče procesu kontroly subsidiarity, často tomu říkáme proces žluté karty, nejsem vůbec přesvědčen o tom, že všechny národní parlamenty tenhle proces berou vážně mám spíše dojem, že řada parlamentů to nepovažuje za něco, co se vyplatí, protože tomu musí věnovat eh, velké množství práce. Ale pokud bychom vytvořili dostatek pobídek pro to, aby se do této práce zapojili, otázka je, udělali jsme to nebo ne, eh, pokud chceme, aby to brali vážně. Protože pokud e, opravdu chceme, aby oni to brali vážně, musíme i my brát jejich práci vážně. A my tady máme ten regulovaný práh, který je velmi vysoký a není překvapivé, že řada parlamentů si nedává e, tuto otázku na pořad jednání, protože e, toho mají na práci opravdu hodně. My samozřejmě v tuto chvíli nemůžeme měnit smlouvu. Určitě by to ani nebyl dobrý nápad eh, vrhat se nyní do revizí smluv. Otázka spíše je, jak motivovat národní parlamenty k tomu, aby se zapojili do tohoto procesu eh, žluté karty, aby se zlepšily zákony, abychom zabránili komplikovaným, kontroverzním eh, debatám, tím, že e, už z kraje bychom e, předkládali návrhy, které by byly co nejlepší. Děkuji. Nyní se obracím na komisi. Jenom stručně, prosím, protože už e, máme jen málo času. Děkuji mnohokrát. Odpovím opravdu stručně eh, ohledně té pracovní skupiny, té task force. Komise doufá, že ehm, ty instituce, které byly eh, požádány o to, aby jmenovali členy do Task Force, eh, tak udělají do konce roku. A potom samotná tato pracovní skupina si potom stanoví svá eh, pravidla, jakýsi jednací řád. To je vše. Nevím, jestli pan Raděv je plně s tím spokojen s touto odpovědí, ale informuji o tom, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 8. prosince 17.00. Paní Delvo už se nepřeje k tomu nic dalšího říci. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. To je bod 32. projednání návrhu zprávy o přizpůsobení několika právních aktů v oblasti spravedlnosti. Slovo má pan Sajer, který je zpravodajem. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano. E, tady jsou dvě složky, které si můžeme vzít společně. Chápu, že musím e, být e, velmi stručný, protože jsme pod časovým tlakem Toto je ovšem velmi složitá, složitá tématika. Takže nejprve poděkuji všem kolegům, kteří se tomu věnují, protože eh, to vyžaduje hodně detailní práce. Já se tomu věnuji už 10 eh, let a komitologie, mm, při nejmenším eh, ta parlamentní už má takových 20 let a tohle je tedy opravdu jedna z nejdůležitějších složek v parlamentu. A před deseti lety jsem se tak ptal kolegu a ti v podstatě vůbec nevěděli, co to jsou ty eh, akty přenesené pravomoci nebo prováděcí akty, ale nyní je tomu už jinak, protože eh, díky tomu, že všechny výbory přispívaly k této zprávě a mohu tedy hrdě říci, že nyní eh, je lidé znají tyto akty velmi dobře. Je tedy zřejmé, že dříve parlament k těmto nástrojům přístup neměl, ale od té doby, co eh, k něm tedy přístup máme, tak ve většině národních legislativ je tomu tak, že i když není eh, konkrétní nástroj pro kontrolu delegované legislativy, tedy té přenesené pravomoci vlády, většinou závisí na, eh, na parlamentech. Zde v Evropském parlamentu jsme ale měli jakýsi si potíž, že nemáme tuhle tu všeobecnou závislost a kromě toho parlament eh, se zabývá celou řadou témat, a taky legislativou, které, eh, a to všechno je mnohem detailnější než na, no, běžně na národní úrovni. Přesto se snažíme tedy mm, zůstat, eh, držet krok s touto legislativou, stejně tak jako rada a nyní tedy díko, eh, díky Lisabonské smlouvě máme te, eh, tuhle možnost. A nyní tedy se nacházíme poté, kdy v roce 2013 byly navrhly tři omnibusy ze strany komise, aby se sladila stávající legislativa s novým regulačním rámcem a taky Lisabonská, s Lisabonskou smlouvou. To selhalo, eh, protože eh, rada eh, k tomu vyjádřila odpor a Nyní tedy se, se zabýváme otázkou spravedlnosti a vlastně i jinými oblastmi, které se tímto zabývají to asi není nejtěžší část zde v parlamentu. Nejtěžší část bude ve chvíli, kdy se budeme snažit nalézt eh, nějakou schodu s radou. Já děkuji radě za návrh. Poté, co to bylo v roce 2013 staženo, nyní má tedy novou šanci projít eh, i na základě dohody o lepším zákonodárství mezi třema, třemi institucemi. Takže eh, já jsem v podstatě sbíral různá eh, stanoviska v různých podobách z různých výborů a postavil jsem se k tomu tak, protože naším, eh, naší prací zde ve výboru Jury je, že musíme mít horizontální přístup, eh, nějaký um, přístup, který si můžeme obhájit ve vyjednáváních, takže musíme mít ale nějakou společnou linii. Takže mm, já úplně nenavrhuji mnoho změn, oproti těm výborům, které navrhují určité změny. Řadu z toho eh, jsem se tam snažil tak eh, zapracovat. Došlo k určitým eh, procesním potížím, ale můj návrh zprávy v zásadě vychází ze zpráv jednotlivých výborů. Je to jakési zhrnutí a máme jeden bod, což je takovým stabilním přístupem parlamentu, a to je pětileté období takzvané sunset clause, tedy doložky u ukončení nebo jakémsi pře- opětném vyhodnocení celé věci, s tím já souhlasím. Předkládám tento návrh, i když chápu, že pro komisi to eh, způsobuje určité administrativní potíže, ale to potom v těch vyjednáváních můžeme nějak rozpracovat, jak bychom to mohli zase zjednodušit. návrh zprávy, kterou předkládám, respektive dva návrhy zpráv, tedy shrnují e, stanovisko parlamentu k této e, věci, to znamená 3 e, plus 168 různých aktů a já nyní se těším na to, že si vyslechnu vaše připomínky, rady a také začneme s procesem pozměňování, předkládání pozměňovacích návrhů, tak abychom to nějakým způsobem zvládli před 20. Eh, eh, výročím komitologického postupu. Děkuji. Děkuji, já vám. Přeje si k tomu někdo něco říci? Paní Kaufmann. Ano, pane předsedo, já budu velmi stručná. Nejprve bych chtěla poděkovat kolegovi Šájerovi za jeho práci. S ohledem na čas se zmínil o všech otázkách, které hrají roli. Je to opravdu důležité, protože eh, jsou věci, které jsme dohodli s jinými institucemi, aby se eh, zejména ty právní akty kde, se ještě, kde ještě platí ty staré postupy s kontrolou. A myslím si, že je také dobré, že jsme toto provedli zde v parlamentu a že je teď vlastně alespoň <laughs> kolegům jasné, o čem se hovoří u těch akt, o těch aktů v, delego, v přenesené pravomoci. Je důležité, aby všechny Eh, výbory ještě jednou překontrolovaly, o kterých právních aktech zde vlastně hovoříme. Poslední, co bych chtěla ještě podtrhnout, to je otázka těch pěti let. Už zde byla, bylo nějaké usnesení parlamentu z roku 2014, domnívám se, kde se říkal, že zde považujeme tuto lhůtu pěti let za rozumnou a z mého názoru, to by, podle mého názoru by to frakce měly podpořit. Děkuji. Uh, does the commission wish to add anything? A přeje si k tomu komise něco dodat? Děkuji mnohokrát. Já bych pouze rád poděkoval za eh, tuto velmi seriózní práci zpravodaje. Eh, taky samozřejmě oceňuji práci zpravodajů, eh, kteří předkládali zprávy v ostatních výborech. Komise se samozřejmě zavázala k, k tomu, že půjdeme se, budeme se snažit tedy po druhé abychom Eh, tedy to sladili s Lisabonskou smlouvou, i vlastně tedy právní rámec, který eh, uvádí Lisabonská smlouva a komise tedy eh, nyní změnila přístup, nyní už je to opravdu jedna ku jedné, to znamená, ten novelizující přístup je vlastně jedno ustanovení a od druhého a postupujeme tedy jedno po druhém. Čekají nás ehm, vyjednávání eh, tedy třístraná. Komise k tomu přistoupila velmi binárně. Podívali jsme se tedy na staré ustanovení a na nové ustanovení a vlastně snažíme se to sladit buď prostřednictvím těch implementačních aktů nebo delegujících aktů, které většinou eh, doplňují eh, základní právní akty a většina těch ehm, té harmonizace probíhá tedy prostřednictvím těch aktů v přenesené pravomoci, ale samozřejmě hodnotíme to případ od případu. A takže v některých případech jsme potom eh, uvedli i ty prováděcí akty, protože jsme dospěli k názoru, že v některých případech je to lepší. Hmm. Ve vaší zprávě se jasně tedy ukazuje, že eh, eh, pozice parlamentu je poměrně eh, jasná vůči těm delegujícím aktům. Umíte si představit, že na radě je to trošku naopak. Oni zase tlačí na ty implementující akty, takže před sebou máme dost práce. Ještě rychle zmíním jednu další věc a sice v jednom z těch výborů, odráží se to v samotné zprávě, navrhujete vyškrtnutí dvou zmocnění. To ovšem znamená, že pokaždé, když chcete něco změnit, ať už tedy e, to je, aby to bylo v souladu s technickým pokrokem a tak dále, tak by to prostě muselo probíhat běžným legislativním řízením a už ne tedy těmi delegovanými akty. Takže e, všemu se tomu budeme věnovat v nadcházejícím trialogu. Ještě bych řekl to, co už jsem říkal, že komise systematicky tedy e, zvolila binární přístup, buď ty delegované nebo implementující akty. Nevyhodnocovali jsme to z politické perspektivy už těch stávajících zmocnění. Tady vlastně to není oblast působnosti této práce. A parlament už upozornil na pětileté trvání. Máte samozřejmě všechny nástroje, které potřebujete k tomu, aby se stáhlo nějaké už stávající zmocnění, ale samozřejmě ještě do toho vstupuje rada, takže zatím z mé strany to je vše. Děkuji. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 12. prosince v poledne. A tím uzavírám tyto dva body, to znamená 32 eh, a 33. Před slyšením nás ještě čeká, respektive čekají body 32 až 38 kontrola aktů v přenesené pravomoci a slovo má pan Lebreton. Děkuji, pane předsedo. No, já budu velmi stručný, takže jde o to, aby se ověřily prováděcí akty komise. Čtyři dokumenty, ty tři první se týkají mezinárodních účetních standardů, podle eh, které je potřeba dodržovat, sladit se s nimi a potom čtvrtý, to je rozhodnutí o financování, které je přijato pro provádění programu Spravedlnost v roce 2018. Takže pokaždé jsem ověřil ty dokumenty, nezjistil jsem nic, co by přes nepřesahovalo pravomoci komise nebo bylo v rozporu s právem Unie a mm, žádný člen výboru nevyjádřil námitky, takže já bych vlastně byl pro, abychom tyto akty schválili. No Pokud nemáte žádných námitek, Můžeme považovat tyto body za uzavřené a nyní tedy můžeme pokračovat bodem 39, což je slyšení o sociální zodpovědnosti podniků. Eh, náš výbor je zodpovědný za toto téma, protože to spadá do práva společností nám teď vlastně jde o to, abychom se podívali na poslední vývoj v eh, tomto v této oblasti. Taky chceme vědět, co očekávat eh, od budoucnosti. A taky, jak parlament a eh, Unie mohou podpořit podniky v tom, aby se věnovali právě sociálním problémům nebo sociálním otázkám. Já přivítám vážené hosty kteří se s námi podělí o své zkušenosti. Ještě předtím, než dám slovo prvnímu řečníkovi, tak vás požádám o to, abyste se omezili na 10 minut. Tak, abychom taky měli čas na to, aby, mm, eh, abychom mohli klást otázky. Takže nejprve si uděláme všechny projevy a potom budeme mít společnou rozpravu. Nejprve dám slovo panu Roelu Nevenkampovi, který je předsedou eh, pracovní skupiny OBSE, která se zabývá eh, zodpovědným eh, chováním podnikání a poskytne nám vlastně vodítka OBSE pro Ehm, nadnárodní podniky a roli eh, národních kontaktních míst. Thank you very much, eh, chair, for... Děkuji, pane předsedo, za slovo. Je pro mě ctí moci pohovořit k tomuto výboru na toto důležité téma. My uh, Poslední dva týdny slyšíme hodně o pařížské dohodě o klimatu. Mnozí nevědí, že existuje stejná pařížská dohoda o e, společenské odpovědnosti firem a jsou to vlastně pokyny OECD a jako i pařížská dohoda je poměrně unikátní na poli e, společenské odpovědnosti firem. Jednak je to závazná dohoda pro vlády, takže má stejnou právní účinnost jako smlouva a vlády členských států OECD a da, ještě další připojené vlády se dohodly, že ustaví národní kontaktní bod, takový obchodní úřad eh, pod tímto eh, pod názvem, eh, pod názvem Mechanismus pro stížnosti a Eh, povýšení, hrozný název. Skutečně tedy ten systém má eh, tedy mechanismus pro stížnosti. Jeho účelem je řešit problémy, stížnosti, eh, které přinesly kontaktnímu místu odbory, nevládní organizace, původní obyvatelstvo. A tento mechanismus od roku 2011 byl posílen i v oblasti, ku příkladu, lidských práv. Eh, ono to všechno zní poměrně abstraktně, tak uvedu příklad toho, co ten mechanismus vlastně dělá. Všichni známe pivo Heineken, pijte ho více. Eh, národnímu kontaktnímu bodu v Nizozemsku před dvěma lety byla vznesena stížnost, která se týkala Eh, problému, ke kterému došlo před 15 lety v jedné pobočce Heinekenu v Kongu. Tehdy propustili 68 lidí eh, během občanské války eh, v Kongu. Tito lidé se snažili dlouhou dobu o nápravu a teprve, když našli národní kontaktní bod v Nizozemsku, tak zahájili mediaci s firmou Heineken. Obě dvě strany jednaly velice zodpovědně a dobrá zpráva je ta, že Heineken, který tehdy měl se dohodl s, tou, s těmi 168 zaměstnanci a očkodnil je za jejich eh, eh, ztrátu. To je takový dobrý příklad, jak eh, složité problémy tento mechanismus společenské odpovědnosti firmy může řešit. Ku příkladu vlevo vidíte Eh, zbytky továrny v Bangladeši, která se zřítila, bylo tam více než 1100 eh, lidí i žen, které tam zemřely a my jsme řešili eh, některé kauzy, některé z nich se podařilo vyřešit. Máme i doporučení třeba od Dánského národního kontaktního bodu. V Německu se ještě další kauza řeší. Eh, tam eh, byla stížnost proti auditorovi eh, toho podniku, té plazy. Nahoře vpravo to je kauza, ze kterou jsme se potýkali na švýcarském kontaktním bodu. To, bylo, to byla stížnost proti FIFA, kdy uspořádala světovou, světové mistrovství fotbalu v Kataru. Hodně jsme o tom slyšeli v médiích. Dobré je to, že FIFA a zaměstnanci se dohodli eh, díky tedy mediátorovi švýcarského národního kontaktního bodu. Za prvé, FIFA teď bude provádět péči řádného hospodáře ve všech svých jednotkách a také se budou kontrolovat pracoviště eh, na eh, ten světový pohár v Kataru. Takže se to netýká pouze eh, rozvojových zemí, mnozí lidé si toto myslí, ale není to tak. Eh, společenská odpovědnost firm se týká i rozvinutých zemí. Eh, vpravo dole vidíte, vidíte soba, soba nomádi, sami, sámové, pasou stáda těchto sobů takže i tito lidé se obrátili se stížností na Národní kontaktní bod v Norsku a i zde se podařilo eh, pomocí mediátora eh, dosáhnout dohody, kde sámové nebo sami eh, byli očkodněni za své problémy. To jsou tedy příklady z nedávné historie, které se podařilo vyřešit a jsou důkladem přidané hodnoty těch kontaktních bodů, míst, Eh, v této, eh, v této eh, oblasti. Já neužívám zkrátku CSR, protože často je kritizována mimo Evropu, je často spojována s filantropií. Nic proti filantropii, ale odpovědný podnik, tak jak to vidí OECD, se mnohem více týká samotného podnikání, není to žádné PR, není to, nejsou to žádné líbivé projekty jde o to zabudovat odpovědnost přímo do podnikání společnosti. Takže proto nepoužíváme zkrátku CSR, společenskou odpovědnost firem. Jde o to, že celý ten systém vlastně není e, závazný pro podniky, je to e, mechanismus řešení problémů a je to vlastně pro biznis. E, podnikům tento mechanismus pomáhá vyřešit problémy, do kterých se dostali. A proto je to poměrně unikátní mechanismus. Pro podniky není právně závazný, ale čekáme od vlád 48 členských států OECD, že toto chování od podniků budou vyžadovat. Máme také e, důkazy o tom, že nejenom, že je to také správné, ale i z podnikatelského hlediska i výhodné, protože eh, z různých výzkumů vyplývá, že podniky, které se eh, chovají odpovědně, si také lépe vedou finančně. A ještě k tomu systému národních kontaktních bodů OECD, to je globální mechanismus, který pokrývá globální hodnotový řetězec. Dánský národní kontaktní bod proto může třeba řešit problémy v Bangladeši. Bangladeš není členem OECD. A co se týče vývozu z Číny do USA, to je také pokryto pokyny OECD a můžeme řešit i korupci v Mali nebo Kamerunu. V Kamerunu. Takže je to skutečně globální eh, mechanismus pro řešení problému. A vidíte, že řada těch otázek a problémů se týkají opravdu kvalitních podniků, ale ty výzvy jsou obrovské. Ku příkladu Coca-Cola bere cukr od desítek tisíc eh, farmářů, společnosti jako Nestlé nebo Unilever maj, mají stovky tisíc dodavatelů. Takže je to velice dlouhý eh, dodavatelský řetězec. Eh, chci pohovořit o dopadech tohoto systému. Hodně se o tom mluví, Eh, nevládní organizace někdy nejsou tak nadšené, protože někdy dávají eh, přednost tedy tomu CSR, ale přece jenom 50 případů, které akceptujeme pro mediaci, vedou eh, tedy ke smírnému řešení, což je velice dobré rezimé pro, nebo výsledek pro mediační mechanismus a dochází ke zlepšení zdraví a pracovních podmínek na pracovišti. Zlepšuje se eh, pomocí tohoto mechanismu dialog mezi eh, pracujícími a vedením podniku a tak dále. Takže máme různé dobré výstupy. Ptáte se na trendy, jsou dva. Za prvé vlády vlastně eh, ten, ta pravidla OECD teď fixují ku příkladu eh, je eh, povinnost brát v úvahu eh, výroky NCP, ku příkladu NC, Kanada, ka, Kanada, když se nějaký podnik důlní odmítá účastnit mediace a nechce postupovat podle dobré víry, tak zcela ztratí podporu své eh, vlády. Tímto způsobem vlády tlačí, ale také odpovědní investoři se stále více zabývají těmito případy, zabývají se eh, společenskou odpovědností firm a tlačí na podniky, aby problémy řešili. A pak je tady ještě druhý trend, který se týká péče řádného hospodáře, due diligence – ten jsme e, zabudovali do principů podle OSN i do pokynů OECD z roku 2011, nedávno i o deklarace e, ILO, takže e, due diligence neboli péče řádného hospodáře, to je oblíbené heslo poslední doby. Stále více vlád tedy zavádí povinnou péči národního hospodáře, due diligence, a Evropský parlament i sám tento trend vede, protože při řešení konfliktů vlastně zavádí povinné použití pokynů OECD a existuje i usnesení parlamentu pro eh, používání eh, pokynů OECD při řešení problémů v výrobě textilu, kde je mnoho stížností a i v dalších, v dalších odvětvích. Tady eh, je naše práce v různých odvětvích. A co se týče tohoto právního eh, vývoje, já eh, jako odborník musím být agnostikem, protože Francie je členem našeho výboru EU eh, e také a i tam eh, se zavedly některé části eh, pokynů o ECD nebo due diligence jako povinné. Já se k tomu musím stavět neutrálně, protože vlastně je to politika nezaložená na důkazech, protože my vlastně vůbec nevíme, co podniky dělají Eh, nevládky se stěžují, že podniky toho dělají málo nebo že nedělají nic. Podniky tvrdí, že toho dělají hodně. A my eh, vytváříme politiku se zavázanýma očima. Jenom eh, v Německu, a to chci říci, bylo dosaženo kompromisu v Národním akčním plánu pro podniky, kde se v zásadě praví, že by bylo nejprve dobré změřit chování podniků a jestli méně než 50 eh, německých podniků nebude mít eh, silný systém péče řádného eh, hospodáře do roku 2020, takže se to zavede povinně. Takže vidíte vlastně ten kompromis mezi těmi, kdo věří DD a kdo tomu nevěří. A bylo by dobré, kdyby z toho vzešla nějaká politika skutečně založená na důkazech. A to je také sdělení pro Evropský parlament, měřit práci podniků nebo fungování podniků je skutečně nezbytné. Děkuji. Děkuji i já. Nyní si vyslechneme paní Grandjean, která je poslankyní francouzského národního zhromáždění. Paní Grandjean nám řekne něco více k tomu, proč Eh, Francouzská národní, eh, Francouzské národní shromáždění eh, předložilo jakousi zelenou kartu v oblasti sociální odpovědnosti podniků. Podpořilo to devět komor a také francouzský zákon kde vlastně existuje nyní eh, eh, jasně definovaná povinnost eh, francouzských mateřských společností. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové poslanci. Děkuji za vaše pozvání, abych zde dnes pohovořila o společenské odpovědnosti podniku je mnoho nevládních organizací, které celá léta upozorňují na určité šedé zóny zásobovacího řetězce nadnárodních korporací a to, že princip uplatňování právní autonomie vede k tomu, že říkají, že neodpovídají za své filiálky, za jejich dodavatele a partnery. Bohužel podle práva mají pravdu, nicméně ten, tato nedostatečná odpovědnost stimuluje praktiky, jejichž důsledky jsou dramatické jako například v kobal průmyslu, v těžbě kobaltu. Já jsem přesvědčena, že podniky nemohou omezit svou činnost na dosahování zisku, mají také společenskou odpovědnost a proto nesmějí se schovávat za právní autonomii svých filiálek, subdodavatelů a dodavatelů, aby tím odůvodňovali špatné chování. Pokud jim to právo umožňuje, tak je to potom naše odpovědnost jakožto poslanců, abychom to změnili rychle pohovořím o legislativním pokroku, kterého bylo dosaženo na evropské úrovni v posledních letech. Všichni je známe. Od roku 2010 Evropská unie přijala mno, několik nařízení v konkrétních odvětvích, které, kde dochází k porušování lidských, sociálních a environmentálních práv, například pro diamanty 2002, dřevo 2010 a konfliktní minerály, jako je zlato, eh, ten, eh, zinek a další v roce 2017. Co se týká směrnice o nefinančním reportingu z roku 2014, tak tato nařízení nutí evropské dovozce, aby se zajišťovali prostřednictvím systému due diligence, aby byl známý původ a aby nepocházeli z konfliktních zón, například co se týká dřeva, aby nepocházeli z nelegálního eh, těž, nelegální těžby. Co se týká nařízení o konfliktních minerálech, tak Evropský parlament vydal své stanovisko, a které se přeměnilo v povinnost provádět due diligence, která původně byla bylo dobrovolná. Evropská komise potom má přístup na dobrovolné bázi k sociální odpovědnosti. 16. prosince 2016 ve francouzském parlamentu zde byla vydána ta iniciativa zelené karty. Ta zelená karta tu podpořilo sedm dalších eh, parlamentů Evropské unie Eh, vedlo k tomu, že Evropská komise předložila ambiciozní návrh podle mezinárodního práva, který by měl splňovat tyto eh, vlastnosti. Za prvé měl by platit pro všechny podniky, které mají sídlo v členských státech Evropské unie nezávisle na oblasti činnosti, případně stanovuje strop pro úplně malé, pro ty malé společnosti, ale zahrnují se tam mateřské společnosti a holdingy. Potom přesná pravidla v oblasti obezřetnosti, co se týká obchodování jejich filiálek, subdodavatelů, dodavatelů, tak aby bylo možno předcházet všem sociálním, lidským a environmentálním rizikům, kterým by zaměstnanci, místní obyvatele nebo životní prostředí mohlo být vystavováno kvůli jejich přímé nebo nepřímé činnosti. Potom, aby se tato pravidla spojila s efektivními a přiměřenými a odrazujícími sankcemi Eh, co se týká environmentálních, sociálních nebo zdravotnických škod. Ta zelená karta nebyla potom dále rozvíjena ve Francii, nicméně ta debata na evropské úrovni není uzavřena, jak ukazují poslední usnesení, které přijal Evropský parlament. Mám na mysli zejména naříz, eh, usnesení z 25. října od 2016 o závažném porušování lidských práv ve třetích zemích, kde je v odstavci 28 uvedeno, že fakultativní fakultativní iniciativy zahájené odděleními komise vůči soukromým řetězcům zásobování eh, si vynutila přijetí eh, naléhavých opatření doprovázených závaznými sankcemi a kontrolními mechanismy. To doprovází národní iniciativy a je to také v odstavci 19 návrh francouzského zákona ohledně práva o eh, povinnosti obezřetnosti mateřských společností nad jejich filiálkami a vedou se o tom diskuse v parlamentu. Poprvé to bylo v roce 2013 na základě dramatu Vrana Plaza. Tento návrh byl potom schválen 27. března 2017. Byla zde jasná opozice Jednak ze strany podniků, ale samozřejmě také z části vlády a francouzského senátu. Co ten zákon říká? Vytváří povinnost pro společnosti, které zaměstnávají, tak aby v těchto společnostech a v jejich filiálech, kde mají nejméně 5 tisíc zaměstnanců ve Francii nebo nejméně 10 tisíc zaměstnanců ve světě, aby zpracovali plán obezřetnosti, který budou provádět a zveřejňovat. Tento plán bude obsahovat obezřetnostní opatření, která budou budou eh, předcházet závažnému porušování lidských práv a zásadních svobod, zdraví a bezpečnosti osob, stejně jako škod na životním prostředí. Pokrývají aktivity společnosti, jejich přímých a nepřímých filiálek, jejich subdodavatelů a dodavatelů, se kterými udržují obchodní vztahy a pokud tyto aktivity souvisejí s, s jejich vztahy. Zejména zahrnují následující opatření. Kartografii rizik, pravidelné hodnocení situaci ve filiálkách u subdodavatelů a dodavatelů, vhodná opatření pro snižování rizik a předcházení porušování, mechanismus varování a schromažďování signálů, ohledně rizik, potom systém kontroly a hodnocení přijatých opatření. Tato povinnost zpracovat plán obezřetnosti by nebyl účinný, pokud by nebyl spojen se sankcemi. A sankce jsou dvojího druhu jednak ta povinnost zpracovat ten plán opezřetnosti. Společnost, která to nespracuje, může, být, může jí být zaslána výzva, aby napravila tuto situaci. Po třech měsících, pokud ta společnost nebude jednat na základě výzvy odborné, odborové organizace zaměstnanců, nějaké asociace nebo nevládní organizace, potom může být zahájeno soudní řízení v zrychleném soudním řízení a ta společnost potom bude donucena soudním rozhodnutím zpracovat tento plán obezřetnosti. A druhá věc je občanská odpovědnost, která může být vyžadována v případě pochybení a e, může být vydáno soudní rozhodnutí o náhradě škod. Po... potom ten zákon schválený uvádí možnost, aby soud vlastně podle závažnosti porušení eh, stanovil pokutu se stropem 30 milion eur. Toto bylo schváleno ústavní radou ve Francii. Smysl tohoto zákona je důležitý, také z hlediska sociální odpovědnosti je potřeba zpracovat ten plán obezřetnosti, aby to nebylo pouza, pouhá formální povinnost, ale aby byl skutečně efektivně uplatňován a také, aby byl kontrolována ta efektivnost potom. Je potřeba ho zavádět operativně i na filiálky, ekonomické partnery a tak, aby tam skutečně uh, Eh, naš, ne, narušovala výsledky a provozní eh, řízení těchto filiálek a ekonomických partnerů. Ta, ten zákon stanoví orie, směr společností a potom bude na soudci, aby ohodnotil relevantnost preventivních opatření uvedených v tom plánu obezřetnosti a v případě eh, Například ty sankce mohou spočívat v přerušení smluvních obchodních kontaktů a tak dále. To tež platí pro e, příčinou souvislost mezi pochybením a způsobenou škodou. Tento postup pro nás Evropany musí být e, skutečným mar- ukazatelem naší sociální odpovědnosti a hodnot, které eh, obhajujeme. Je to také ohodnocení o image společnosti a mělo by sloužit pro podporu jejich ekonomické činnosti. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji. Nyní třetí řečník je pan Dan Rys který je ředitelem programu Lepší práce v Mezinárodní organizaci práce. Lepší práce je nástrojem pro zlepšení pracovních podmínek a konkurenceschopnosti v globální, eh, tedy v eh, globálním průmyslu oděvním a obuvním. Prosím, máte 10 minut. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát eh, za tuto příležitost hovořit o eh, důstojných podmínkách pro práci v tomto sektoru. Mm, vysvětlím trošku, co to je náš program Lepší práce. My jsme tedy partnerství Mezinárodní organizace práce a Mezinárodní finanční korporace. Eh, která eh, vlastně spolehá na eh, skupinu Světové banky. My, nám jde o zlepšení pracovních podmínek v tom oděvním a obuvním průmyslu a pracujeme v osmi zemích celosvětově. Působíme tedy v, ve spolupráci s celým dodavatelským řetězcem, pracujeme i s, se zaměstnavateli a zaměstnaneckými organizacemi. Spolupracujeme asi se stovkou e, výrobců, kteří e, zaměstnávají skoro 2 miliony lidí. Jak postupujeme? Nejprve vyhodnotíme pracovní podmínky v těchto místech, v těchto výrobnách a potom předložíme jakýsi akční plán managementu společně s se zprávami o pokroku a ty zveřejníme nebo dáme k dispozici všem eh, v tom dodavatelském řetězci. Většina našeho úsilí se zaměřuje na budování eh, kapacity eh, pracovníků i managementu v daných výrobnách, aby došlo k udržitelnému zlepšení pracovních podmínek v souladu s vnitrostátními eh, předpisy, ale také s mezinárodními standardy. Takže nám jde opravdu to, aby to bylo děláno udržitelně. Na začátku našeho partnerství s ILO, s Mezinárodní organizací práce, jsme se zavázali k tomu, že budeme dělat nezávislé eh, hodnocení dopadu. Měli jsme takovou pětiletou studii, kterou jsme nastartovali v roce 2005. Je to asi největší studie svého druhu, kde vlastně byl, bylo sebráno eh, průzkumy z mm, eh, těchto nejrůznějších výroben eh, od pracovníků a šlo nám vlastně o to zjistit, zda lepší pracovní podmínky zlepšují také mm, zlepšování v celém továrně a jaký to má dopad na pracovníky, na jejich domácnosti, ale taky na celý dodavatelský řetězec. A to je opravdu poměrně unikátní, eh, že jsme tedy udělali eh, něco eh, i v takovémto rozsahu. Řeknu něco o zjištěních a o našich zkušenostech. První zjištění bylo, že ten program byl velmi úspěšný při zlepšování pracovních podmínek ve všech zemích, kde působíme. A to vede vlastně i k redukování eh, nucené práce, otrocké práce, ehm, Třeba ve Větnamu jsme dosáhli 15, 15 eh, liber ocenění, eh, potom samozřejmě také jsme se snažili ovlivnit i délku pracovní doby, kvalitu eh, pracovních smluv. Ehm, ukazuje se, že tedy dosahujeme úspěchů v celé řadě oblastí Eh, ono je velmi důležité, aby pracovníci v daných eh, organizacích a ehm, také, aby se toho účastnili i ostatní ehm, aktéři v eh, dodavatelském řetězci. Ale nejdůležitější asi tedy byl význam sociálního dialogu, to vyjevala ta studie, takže továrny s kvalitními mechanismy pro takovýto dialog měly zdravé pracovníky, kteří byli méně stresovaní. Druhý důležitý faktor je podpora plného zapojení žen v podnikání. Podařilo se nám také snížit mezeru, e, tedy, nebo rozdíly v odměňování žen a mužů. Mm, Snížili jsme také obavy ze sexuálního obtěžování, eh, zvýšili jsme přístup ehm, k předporodní péči a ukázalo se, že právě tam, kde jsme spolupracovali, jak s managementem, tak eh, se zaměstnanci. Tam jsme se dosáhli úspěchu v pracovních podmínkách, ale i také ve, ve výsledcích společnosti. Například jsme školili eh, pracovníky dozoru eh, nebo management a tam jsme právě měli vždy lepší výsledky než v těch továrnách, kde jsme tohle školení nedělali. Tam v podstatě došlo ke zvýšení produktivity asi o 20 i na montážních linkách. A a vlastně největší úspěchy jsme dosáhli v případech, kdy ti dozorci byly ženy, nikoli muži. A taky se ukázalo, že investování do tedy pracovní síly ve, zlep, ve smyslu zlepšení pracovních podmínek je výhodou. Není to vlastně něco, co bychom měli mít na té nákladové stránce. Ještě příklad z Větnamu. V těch továrnách, kde eh, pracovníci říkali, že se tam cítí bezpečně, že tam není diskriminace, že kdy věděli, kde, na koho se mají obrátit se stížnostmi, a kteří byli dobře zaplaceni. Eh, tyto um, továrny byly o 8% ziskovější než uh, továrny, kde tedy pracovníci řekli, že tyhle věci nebyly pravda. Po pěti letech účasti v našem programu mm, dojde k 25% eh, navýšení tedy eh, ziskovosti. Já si tedy myslím, že právě v průmyslu, který mm, vnímáme často jako eh, takový, v němž panují špatné podmínky v těch továrnách, tak nám se opravdu podařilo tyto podmínky zlepšit a ještě to vede k významným podnikovým výhodám. Když se potom podíváme na mm, ještě výš, řekněme na, na drámec tedy ziskovosti, podíváme se například toho, co se děje ve společnosti, co se děje v domácnostech, tam samozřejmě došlo ke zvýšení příjmu, k delší eh, době volna. Tohle to třeba vede k zlepšení eh, možností poskytované zdravotní péče a tak dále. Mm, poslední zjištění, že eh, důležitou roli hrají eh, také aktéři v dodavatelském řetězci a zdroje. 80 manažerů, na které jsme se obrátili v průběhu pěti let, vyjádřili obavy z negativního dopadu, co se týče e, různých změn na poslední chvíli stylů nebo e, vůbec e, objednávek. To potom vedlo ke zdelšení pracovních podmínek, ke zvýšení tedy mm, nehodovosti Takže eh, tyto závěry asi můžou být zajímavé pro tento výbor, protože to je unikátní studie, která eh, má eh, důkazy z řady firm, kde jsme se podívali, jaký konkrétní dopad mají, má zlepšení pracovních podmínek na firmy v dodavatelském řetězci, na vývoj a ukazuje se, že tady vlastně i v takovémto průmyslu, který eh, opravdu vyžaduje obrovské eh, pracovní nasazení, tak je možné eh, poskytnout pracovníkům způsob, jak komunikovat s managementem, jak vyjadřovat stížnosti a je to zcela zásadně důležité. A firmy, které tohle to dělají nejlépe, jsou nejziskovější nebo jedny z nejziskovějších na celém světě. Když tedy pohledneme do budoucnosti, bez ohledu na technologické změny, ke kterým určitě dojde. Jedna věc je jasná, že oděvní obovní průmysl bude poskytovat miliony pracovních příležitostí tam, kde, jsou e, tyto, tam, kde je tato práce potřebná. A pokud e, tyto, mm, mm, tato práce je důstojná, tak e, oděvní průmysl se může stát modelem pro inkluzivní procesy v, té, v těchto společnostech protože toto jsou eh, pracovní příležitosti často pro lidi, kteří eh, začínají teprve eh, na trhu práce, pro mladé lidi, pro ženy. A pokud takovýto lidé mají přístup ke kvalitní práci, tak samozřejmě to bude mít dopad nejenom na ně, ale i na jejich celé domácnosti. Děkuji. Já vám také děkuji, omlouvám se předem dalšímu řečníkovi za to, jestli se mi nepodaří dobře vyslovit jméno, pan Vinland Ketflík který předsedá BIAC, pracovní skupině, která <clears throat> zodpovídá za eh, chování podniků. Zase bude hovořit o zodpovědném chování podniků v globální ekonomice. Eh, tady vlastně jde o vyhlídky pro eh, nadnárodní společnosti. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Vinal Patflík. Já vím, že eh, toto jméno je zvláště vhodné pro mezinárodní vztahy. Já vám chci eh, představit náš pohled na pokyny OECD. Bijak eh, je poradce pro OECD, vznikl při vlastně začátku OECD, aby bylo zaručeno, že vlastně budeme oficiálně zastupovat podniky v práci OECD a zabýváme se i nevládními organizacemi a odbory. BIA eh, zvažuje, že odpovědné chování podniků je nezbytnou součástí eh, otevřeného mezinárodního investičního klimatu a také v nejlepším zájmu podniků. Je potřeba dosáhnout rovnováhy mezi otevřeností mezinárodního investičního klimatu a na druhé straně odpovědností. Moje dvě hlavní sdělení jsou za prvé. Domníváme se, že OECD nebo pokyny jsou cený nástroj a měly by pomoci dále rozvíjet odpovědné chování podniků. Teď před námi je zvláštní výzva, co se týče ještě nevyužitého potenciálu národních kontaktních bodů a těchto pokynů. Tyto pokyny jsou nejsouhrnějším nástrojem pro eh, podporu odpovědného eh, eh, chování podniků a představují dobrovolné principy a standardy ve všech hlavních oblastech obchodní etiky. Vznikly v úzké spolupráci s principy OSN o obchodu a lidských právech. Tyto nástroje vlastně představují jakýsi tandem v rozpracovávání odpovědného chování firm na mezinárodní úrovni. Povaha pokynů obsahuje dva konkrétní eh, aspekty. Za prvé jsou flexibilní. Pokyny jasně stanoví, že povaha a rozsah péče řádného hospodáře záleží na specifických okolnostech a velikosti podniku. Druhou charakteristikou je to, že úmyslně nejsou právně vymahatelné. Mají podněcovat eh, odpovědné obchodní eh, podnikání, ne dávat vznik eh, obchodním sporům. Představují proces učení. Ta dobrovolná povaha je zcela zásadní já nejsem agnostik, jako je pan Nguyenkamp, a myslím, že je to opravdu důležitý aspekt, protože představuje úplně jinou kulturu při řešení sporů. A dobrovolná povaha také zlepšuje, podporuje konstruktivní přístup oproti defenzivnímu přístupu. Ale Eh, podniky nemohou úplně volně nakládat s, nimi, s těmi pokyny, mají splňovat ty a eh, ta doporučení a mít zavedenou eh, strategii, která je v souladu s těmi doporučeními. My v BIAKu také aktivně propagujeme pokyny mezi našimi členy. Vydali jsme brožuru za tímto účelem, můžu vám ji poslat na sekretariát. ty pokyny nejsou jenom eh, požadavkem na podniky, eh, podporují rovné podmínky, což je v zájmu podniků, a také to chrání podniky před nerealistickými očekáváními jiných subjektů. Skutečnost, že existuje eh, jeden ústřední globálně uznávaný nástroj pro odpovědné chování podniků, je pro podniky důležité, protože to představuje referenční bod v debatách jsme proto znepokojeni možným vlastně zmnožováním dalších nástrojů z nejrůznějších mezinárodních zdrojů, které by mohly představovat i e, konfliktní požadavky. Pro nás je důležité, aby tento nástroj zůstal tím hlavním nástrojem. Odpovědné podniky by měly prakticky spolupracovat a činit konkrétní kroky na základě pokynů, a to je také přístup cílů udržitelného rozvoje OSN. Jak zmobilizovat energii k řešení globálních problémů, ne zakazovat, ale podporovat. Zmíním se o jedné konkrétní iniciativě eh, v oblasti eh, společenské odpovědnosti podniků CSR, eh, což je úmluva CSR, kterou rozpracoval, rozpracovala Nizozemská rada, vychází z myšlenky, že mnohé problémy v, co se týče odpovědného chování podniků vůči třetím zemím, e, jsou způsobovány mnohočetnými selháními. Často na vině nebývá jen podnik, ale také různé okolnosti, prostřední, e, místní orgány a jiné věci. Takže chcete-li vyřešit takové problémy, nebude řešením obvinovat jenom podnik a Eh, nutit jej ke změně, je potřeba přivést ke stolu všechny strany, místní eh, samozprávu, eh, nevládní organizace, ten podnik a společně identifikovat, v čem spo- problém spočívá a jak jej řešit. Myslím, že to je zajímavý koncept a kdyby to Evropský parlament považoval za užitečné. Velice rádi zorganizujeme slyšení nebo debatu s podniky na toto téma. A teď se dostávám k dalšímu aspektu a to jsou národní kontaktní body. To je mechanismus těch pokynů. Národní kontaktní bod je eh, unikátní mechanismus provádění, má dvě funkce. Podporovat, propagovat pokyny a eh, poskytovat eh, mechanismus stížností vlastně mimo, mimo justiční. Eh, je to taková směsice mediace a směřování, takže eh, je veliký rozdíl mezi nástrojem eh, právním a mezi nástrojem chování odpovědných podniků. Norský, norský norský kontaktní bod nejlépe ilustroval tento přístup, došlo ke kauze, kde bylo jasné, že podnik tedy udělal něco špatného, došlo ke schůzce, již se zúčastnil generální ředitel a hlavní právní poradce a v jedné fázi Národní kontaktní bod eh, řekl, nebylo by možné, aby vy jako generální ředitel eh, jste se prostě omluvil eh, a ten generální ředitel řekl, já to velice rád udělám a ten eh, právní zástupce byl zděšen možnými právními důsledky takového kroku. To je asi eh, vlastně důkaz té zásadní, toho zásadního rozdílu mezi postupem RBC, který se snaží situaci napravit a nalézt postup, jak vlastně všechno vyřešit, a mezi Eh, právním postupem, který se spíše dívá do minulosti. A my jsme přesvědčeni, že RB, přístup RBC má ten dynamický a pozitivní účinek. Národní kontaktní eh, podniky byly také předmětem společného, společné deklarace Biaku Tuaku a eh, kontroly OECD před dvěma lety a v historii OECD to bylo jedinkrát, kdy tito tři sociální partneři společně dospěli ke společnému vyjádření, kde vyjádřili podporu eh, systému eh, společných kontaktních kroků a požádali vlády, aby eh, posílili výkonnost NCP a pomohli některým z nich dohnat situaci. Ten systém NCP, Národních kontaktních bodů, do velké míry nespočívá v těch postupech, ale eh, v debatách, které tyto postupy pomáhají odstartovat. Často totiž pro podnik není snadné, když není zvyklý eh, na takový postup, se eh, do něj pustit, ale když to učiní, tak je to většinou ve prospěch takového podniku a vede to i k odstartování dialogu ve společnosti obecně. I zde, podobně jako v pokynech, jsme skutečně přesvědčeni, že mediace hraje velmi důležitou úlohu. Setkali jsme se s 30 nadnárodními podniky a s vedením OECD loni v červnu. Hovořili jsme o tom, jak v této oblasti dále postupovat i e, taková debata by mohla být e, užitečná ve vašich reflexích na, toto témata, na tato téma. Kdybyste chtěli, můžeme podobné setkání zorganizovat. A domníváme se, že propagace systému NCP, Národních kontaktních bodů, by skutečně byla užitečná. Děkuji. Také děkuji. A dalším řečníkem je pan Jerome Chaplier, pracuje v Evropské koalici pro eh, podnikovou justici a téma jeho dnešní přednášky je, jak členské státy zabraňují zneužívání a porušování lidských práv v globalizované ekonomice. Máte slovo. Thank you and uh, thank you for the opportunity to... Děkuji. Děkuji za to, že mohu hovořit z pohledu občanské společnosti. Já se podívám hlavně tedy na otázku respektování lidských práv. To je téma, které je obrovsky důležité pro Evropskou unii. Evropské smlouvy eh, na to kladou velký důraz. Zejména tedy při přijímání i implementování nové legislativy. Potom máme také vodítka OSN, která byla přijata v roce 2011, kde je potřeba teda jejich základě chránit eh, lidská práva. Tady jde samozřejmě o to, jak to udělat. Ehm, jednak je to regulace a jednak eh, jsou to eh, diversifikované nejrůznější přístupy. Komise se zavázala taky k tomu, že zveřejní e, akční plán EU pro lidská práva. To bylo v roce 2012 a o pět let později stále na tento akční plán čekáme. Vyhodnotili jsme tyto plány a ukázaly se tři problémy. Tady hovořím o národních akčních plánech. Většina z nich pouze popisuje <clears throat> stávající stav. A vůbec eh, nehovoří o budoucnosti. Stávající plány se zaměřují nebo spoléhají příliš na dobrovolnické eh, <clears throat> aktivity. Ať už jde třeba o podporování eh, osvědčených postupů a podobně. Takže <clears throat> tyto plány jak se neodráží uvědomění, že je potřeba mít i nějaké závazné <clears throat> nařízení. Potom máme taky mm, možnost e, nápravy pro mm, oběti mm, porušení respektu, respektování lidských práv. Několik eh, národních akčních plánů vůbec neuznává závažnost tohoto problému a vlastně nikdo nepředpokládá nějaké robustní řešení. Pokud takovéto národní akční plány tedy poskytují obrázek eh, o tom, jak to vypadá ve členských zemích, tak je vidět, že to je v tuto chvíli nedostatečné. Na evropské úrovni je prostě nedostatek interního vedení a mm, je to v přímém rozporu s tím, jak EU hovoří na mezinárodních fórech. E, několik zemí, e, jako Švédsko, Dánsko a další, se obrátili na komisaře Timmermanse s žádostí o to, aby e, tuto situaci napravil. Já v naší koalici zastupuji 21 členských organizací z 15 členských zemí. Žádám tedy o lepší respektování lidských práv ze strany podniků. EU musí e, prokázat e, jakési vedení, musí prokázat, že lidé jsou pro ně důležití kolektivní náprava, povinné, povinné hloubkové kontroly. Komplexní podnikové struktury stěžují eh, provádět tedy eh, dobrou hloubkovou analýzu. Mluvte prosím trošku pomalej. Mm, takže právě legislativa poskytuje eh, jak návod, tak eh, vodítka pro podniky, jak se chovat. Eh, takže tady jde o to, aby mm, se, ze sociální odpovědnosti podniků se stala právní povinnost. Tím se stanovuje také jakýsi základní standard přiměřené péče. A je potřeba, aby se tenhle standard rozšířil i na pobočky a ceřiné společnosti. To by zlepšilo i přístup ke spravedlnosti. Jsme se podívali, jaké kompetence má EU v této oblasti. A je možné, aby EU eh, intervenovala v této oblasti. Eh, smlouva o fungování EU umožňuje harmonizovat legislativu tak, aby se zajistilo řádné fungování vnitřního trhu. EU a členské státy smlouvu vykládají tak, aby poskytly EU široké kompetence pro eh, právě harmonizování těch podmínek podnikání v EU. Teď je potřeba zajistit, aby stejné normy zodpovědnosti, respektování lidských práv ve všech společnostech, ve všech členských státech se uplatňovaly všude. Nebudu teď zabíhat do detailů francouzské legislativy, která jako první zavedla tuhletu povinnost pro eh, podniky. Tento zákon E, e, vlastně zakládá e, právní zodpovědnost v těchto případech a pan Juenkamp už hovořil o reformách ve Spojeném království, v Německu a v dalších zemích. Ten seznam se rozšiřuje. Brzy se přijme zákon v Nězozemsku o hloubkové analýze a kontrole Eh, práce dětí. Doufáme, že tímto snížíme riziko nějakých tragických událostí, eh, v nich jsou nějakým způsobem zapojeny evropské společnosti. My tedy mm, vyzýváme Evropský parlament, aby znovu eh, vyvinul tlak na Evropskou komisi, abychom měli opravdu dobrou debatu o roli EU. Kromě toho máme tedy kolektivní nápravu, to je druhé velké téma, tomu se říká taky class action. Tady vlastně jde o to, pokud nějaká firma eh, postupuje nelegálně v některé oblasti a eh, má to tedy dopad na velký počet spotřebitelů, tak eh, mohou právě společně Eh, se obrátit na soud, eh, což samozřejmě taky řeší eh, problematiku nákladů jednotlivce v případě, kdyby se chtěli sami obracet na soudy. Máme v této souvislosti nejrůznější instituce a organizace, které upozorňují na význam tohoto nástroje. Evropská komise také eh, podpořila členské státy, aby ukotvili eh, tuto možnost eh, v národní legislativě. A minulé měsíci komisařka Jourová oznámila, že se o tom bude hovořit eh, v souvislosti s novým plánem pro spotřebitele, který se vydá v březnu v eh, roku 2018. Eh, něco podobného jsme zažili už třeba v souvislosti s takzvanou Dieselgate. A tady si prostě uvědomujeme, že mm, podnikové nekalé postupy mohou mít eh, obrovský negativní dopad na spotřebitele, mohou prostě mít obrovský negativní dopad na životní prostředí, na základní práva a tak dále. Samozřejmě to také má negativní dopad na eh, spravedlivou hospodářskou soutěž. Takže eh, tady to vede třeba k otázkám znečištění životního prostředí a, a tak dále. Takže Pokud by se s, s tímto nějakým způsobem chtěl vypořádat jednotlivec, ty náklady by byly obrovské. Takže pokud máme možnost této kolektivní nápravy nebo zažádání kolektivně o nápravu, tak to je samozřejmě velmi důležitý nástroj pro spotřebitele. A my věříme, že legislativní návrh komise by neměl vést k další fragmentaci pravidel. My tedy vyzýváme Evropský parlament a poslance k tomu, aby se obrátili na eh, komisi s žádostí, aby eh, abychom opravdu měli eh, reálné možnosti nápravy, abychom nezapomínali na kolektivní nápravu a nástroje pro to. EU se často zavazovala na nejrůznějších mezinárodních fórech k mm, tomu, že e, bude trvat na dodržování lidských práv. Ale e, dnes tedy opravdu máme e, příležitost to nějakým způsobem konkretizovat. Tady jde tedy například eh, o to, abychom zabránili mm, budoucím kolabováním eh, továren, tak jak jsme to zažili v Bangladeši, kde eh, zevřelo velké množství pracovníků, zejména žen. Taky musíme zabránit katastrofám, které potom vedou k ničení a životního prostředí. Takže tohle je obrovsky důležitá oblast, pane předsedo, a já vám děkuji za pozornost. Deckers. Naším posledním řečníkem je pan Alan Deckers za Evropskou komisi, vede jednotku na DG FISMA, účetnictví a finanční výkaznictví. Řekne nám, co můžeme eh, čekat od pokynů komise, co se týče nefinančního výkaznictví. Děkuji, much, Mr. Chairman, děkuji pane předsedo. Děkuji výboru za pozvání, abych vás mohl oslovit a účastnit se tohoto slyšení. Název eh, mého příspěvku se týká pokynů komise o nefinančním výkaznictví, ale já bych to téma rád trochu rozšířil i na pokyny v širším kontextu provádění směrnice o nefinančních informacích a co se týče širší debaty, která probíhá na téma nefinančních informací. Velice rychle tady ne, směrnice o nefinančních informa, eh, informacích je nástrojem transparentnosti a sama o sobě eh, nezavádí hmotné povinnosti pro podniky eh, podávat informace o politikách a postupech, které mají, neboli je to doplňkem některých opatření, o nichž hovořili předchozí řečníci a transparentnost je samozřejmě důležitým prvkem společenské odpovědnosti firem eh, rychle. K důvodu vzniku směrnice, jak víte, vznikla v roce 2014. Členské státy ji musí transponovat do konce roku 2016. My jsme schválili nezávazné pokyny v červnu letošního roku a první zprávy, které podniky budou muset vytvořit, e, vyjdou v roce 2018. A ta směrnice je průlomovým opatřením, co se týče posílení transparentnosti podniků. Ve skutečnosti však je ještě teď předčasné hodnotit, jakým způsobem bude směrnice fungovat v praxi a jaké dopady bude v budoucnu mít. Co se týče působnosti, Zmíním se o tom, čeho a koho se směrnice týká. Směrnice vyžaduje, aby podniky zveřejnily informace, co se týče řady věcí, ku příkladu ekologické, sociální, zaměstnanecké otázky, lidská práva, korupce, úplatkářství a, a, a různorodost, co se týče věku, vzdělávání a, a, tak, a, a tak dále. A dále informace o podnikatelských eh, modelech, včetně péče řádného hospodář, hospodáře, výsledek těchto politik, základní riziko spojené s těmito věcmi a také relevantní eh, nefinanční eh, klíčové ukazatele výkonnosti. Směrnice také požaduje, aby podniky zveřejnili, kde nemají zavedeny politiky a postupy eh, v určitých záležitostech. Takže tam, kde podnik politiku eh, zavedenou nemá, to nelze zamést pod koberec, eh, to, tuto skutečnost musí podnik o sobě zveřejnit. Koho se ta směrnice týká subjektů ve veřejném zájmu, to znamená kotované podniky, banky a pojišťovny o více než pětistech Eh, zaměstnancích eh, v běžném finančním roce. Členské státy mohou přidat ještě další kategorie podniků, které do definice eh, subjektů ve veřejném zájmu budou spadat. Jinak se odhaduje počet podniků, na které se směrnice bude vztahovat, od 6 tisíc až 10 tisíc. Záleží trochu na počtu podniků, které sami členské státy zařadí do kategorie subjektů ve veřejném zájmu. Máme ještě jeden členský stát, který netransponoval eh, tuto směrnicu, směrnici, takže ještě panuje v tomto ohledu určitá nejistota. Co se týče aktuální situace, hodnotíme národní transpoziční opatření eh, a, a Zítra, ku příkladu, se účastním takové akce zorganizované CSR Evropa a GRI, kde budou prezentovat zprávy o provádění této směrnice. Takže o tuto směrnici je skutečný zájem mezi subjekty a aktéry na trhu. Čeho chceme pomocí tohoto hodnocení dosáhnout? Nejenom chceme pochopit správní, jak eh, členské státy správního hlediska transponovali tu směrnici, ale chceme lépe pochopit, jakým způsobem členské státy převedly, transponovaly ty požadavky, jestli třeba šly nad rámec požadavků směrnice, eh, jakým způsobem využili možnosti pro podniky eh, zveřejnit ještě zvláštní zprávy, anebo jestli některé informace mohou dát do zpráv vedení, jakým způsobem ve své legislativě eh, eh, řeší, řeší zajištění a úlohu auditorů. Probíhá živá debata na, o veškerých těchto otázkách na různých fórech Jedna otázka, která eh, přitahla velkou pozornost, je otázka změny klimatu. Jak víte, pracovní skupina za podvedením Michaela Bloomberga zveřejnila doporučení eh, o zveřejněních eh, v oblasti klimatu v červnu letošního roku. My jsme se to pokusili reflektovat v pokynech a v tomto kontextu probíhá další práce v této pracovní skupině. Také se pracuje v kontextu eh, skupiny expertů na vysoké úrovni, kterou eh, eh, komise ustavila, co se týče udržitelných financí. Tato skupina vypracuje finální skupinu do konce, zpráv do roku 2018 a širší debata také probíhá na trhu mezi zúčastněnými subjekty o úlohách různých výkaznických rámcích, které doposud vznikly. Ta směrnice je úmyslně založená na principech, nezavádí žádné konkrétní výkaznické rámce a teď probíhá debata o potřebě určitého, eh, určitého objasnění a nebo sjednocení takových rámců jak mají vypadat specifické metriky nebo eh, KPI a jaké prioritní oblasti by měly být vyzdviženy. Eh, ta směrnice se má, má pokrývat široké množství odvětví a tam se klíčové ukazatele výkonu mohou velice lišit odvětví od odvětví. Eh, ropný podnik bude mít úplně jiné eh, klíčové ukazatele výkonu než softwarová společnost a tak dále a to si ještě vyžádá intenzivní odpornou práci. Směrnice obsahuje také ustanovení o revizi. Eh, právní eh, závazný termín je 6. prosince 2018. Je veliký otazník, jestli do té doby budeme mít dostatek důkazů o tom, abychom mohli smysluplně eh, fungování směrnice zhodnotit, protože eh, firmy budou muset eh, zveřejnit zprávy až teprve v roce 2018 a tam, kde si zvolí ty informace zveřejnit ve zvláštní zprávě, tak ji mohou vydat až 6 eh, měsíců poté, co vyjde bilance v rámci účetnictví, což znamená, že některé ty zprávy mohou eh, legálně výjít až eh, ve třetím čtvrtletí roku 2018. V tom případě budeme mít za sebou jenom výkaznictví za necelý rok, ale málo látky k hodnocení. Je tady řada eh, otázek, které si vyžádají pečlivé zhodnocení, ku příkladu, jak stávající eh, výkaznické rámce, třeba globální eh, výkaznická iniciativa nebo další rámec, vlastně jak fungují ve spojitosti s touto směrnici a také provádění Bloombergovy, Bloombergova doporučení budou vlastně fungovat ve spojení s touto směrnicí. Takže hodnocení té směrnice nebude jednoduché. Velké otázky také vysí ve vzduchu, co se týče podnikového výkaznictví, zvláště nefinančního výkaznictví. Někteří tvrdí, že bychom se měli přiblížit e, integrovanému modelu e, výkaznictví, které spojuje finanční a nefinanční informace. I Africká republika je vedoucí jedničkou nebo světovou jedničkou, vede v této oblasti, takže máme určité eh, příklady, ale vyvstávají z toho důležité otázky, zvlášť co se týče eh, úlohy eh, zajištění ve výkaznictví a úloha auditorů. A také přetrvávají velké otázky, co se týče digitalizace a informační technologie, protože ty umožní finanční a nefinanční informace prezentovat inovativně, tak, aby byla transparentnost podniků větší vůči investorům, ale i jiným uživatelům. Takže nás čeká plno práce. My, jak jsem řekl, provádíme hodnocení provádění, velice pečlivě zhodnotíme, jakým způsobem se směrnice provádí a Až přijde vhodná doba, jsem si jist, že komise vyjde s veřejným prohlášením, jak bude postupovat dál a v jaké formě. To by teď bylo asi předčasné odhadovat. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane. Teď tedy mají poslanci možnost klást eh, dotazy. Mají-li jaké? Paní Hautala. Děkuji. Já mám nějaké otázky, ale ještě předtím, jestli mohu eh, na základě všech těch prezentací, které jsme vyslechli, mě napadlo, že tento výbor představuje zajímavou křižovatku eh, bohatých, různorodých, eh, rozmanitých oblastí. Myslím, že tento výbor by se měl ujmout iniciativy, zkoumat právní potenciál a posílení jednotného trhu, co se týče eh, péče řádného hospodáře a přístupu ke spravedlnosti. Když to neuděláme, tak si myslím, že nebudeme komisi dostatečně inspirovat. Takže to je moje skromná, skr, to je můj skromný, skromný návrh. Ale mám několik otázek. Za prvé děkuji za zajímavé prezentace. Co se týče pracovní skupiny Biak, Já mám určitou zkušenost eh, s, s národními kontaktními body a myslím, že bychom mohli používat standardnější kritéria pro jejich eh, ustavování. V opačném případě by ta situace byla obtížná. Ku příkladu Norsko má velice dobrý systém ustavování národních kontaktních bodů, takže řešení stížností skutečně funguje. A pak mám otázku, která se týká eh, kolektivní náhrady škody. To je otázka na kolegu Chapeliera. Myslíte si, že eh, až eh, komisařka Jourová přijde s návrhem na ochranu spotřebitelů. Eh, tady je zájem rozšířit eh, působnost ochrany spotřebitelů a poskytnout jim nějaký praktický způsob, jak chránit nebo jak hájit zájmy obětí mezinárodních nebo nadnárodních společností. Máte nějakou představu, jak to dosáhnout? Je to všechno, paní Hautala? Mohla bych pokračovat, ale prosím, paní Regner. Uh, thank you very much for your presentations. Děkuji za ty prezentace. Ano, je to moc zajímavé si vás vyslechnout společně s takovým, mm, řekněme, širším pohledem na věc, takže takto opravdu máme skvělý přehled. Mé otázky. Konkrétně mám otázku na paní Granjean. V návaznosti na to, co říkal pan Decker, transparentnost. Povinnosti mm, předkládat zprávy, finanční zprávy, zprávy pro jednotlivé země, technické zprávy a tak dále. Nakolik jsou užitečné a nakolik tedy je možné je využít pro dosažení cílů, tedy abychom dosáhli opravdu sociální zodpovědnosti podniků. Potom se obracím na pana Kvátvilicha. jak vnímáte ten francouzský příklad? To, že tedy žádají podniky o to, aby měli eh, takovou to povinnost. Co to pro vás v tuto chvíli znamená? Je to užitečné? Je to zátěž? Já si takhle chci udělat trošku kompletní obrázek. Děkuji. Pan Koferaty. Děkuji, já bych chtěl poděkovat našim hostům za vynikající příspěvky opravdu eh, zde nastínili velmi zajímavou cestu. Já jsem si vždy myslel, že transparentnost a odpovědnost podniků je naprosto zásadní Podniky vyrábějí zboží, nabízejí služby a také vykonávají obchodní činnosti a řídí. A to je opravdu choulostivá a velmi velká odpovědnost. A v každém případě jejich chování je naprosto zásadní také v oblasti ochrany občanů Evrop, evropských států, ať už je to ochrana spotřebitelů a nebo ochrana zaměstnanců těchto podniků. Argumenty a postupy, které existují v rámci programů společenské odpovědnosti, mají velikou hodnotu. Ale problém se ani tak netýká těch debat, které můžeme vést zde v Evropském parlamentu, ale myslím si, že skutečný problém je, abychom se podívali na to, zda tato společenská odpovědnost podniků má být pro podniky povinná, anebo zda je to určitá fakultativní hodnota na dobrovolné bázi. V podstatě nehovoříme zde o nějaké malé věci, společenská odpovědnost podniku. O tom se hovořilo už od roku 1993 takže už před poměrně dlouhou dobou. Je zde velký zájem ve hře, ale pokrok, kterého bylo dosaženo, je poměrně skromný. Je zde také riziko poškození dobrého jména pro společnosti. Mohou produkovat obrovské objemy, obrovská množství a Potom se mm, podíváme na společenskou odpovědnost a pokud podnik eh, porušil tyto principy, tak vlastně ztratí jen trošku své, od svého, své image, své reputace. Je potřeba, aby podniky postupně opravdu přijímaly odpovědnost za ty nejzávažnější důsledky. Mám na mysli například petrochemické, petrochemické firmy, které mm, znečišťují životní prostředí a kvůli těm velkým kontejnerovým lodím. Jsou například podniky, které nádherně popíší sociální odpovědnost, ale vlastně v praxi to není příliš uplatňováno. Tím vším chci říci, že tato povinnost o určité výkaznictví o společenské odpovědnosti by mělo být povinné já jsem proto, aby to bylo zavedeno jako povinnost. A chtěl bych doplnit, že to by skutečně posloužilo a bylo by to také užitečné pro plánování určitých sankcí. Ono nestačí veřejně odsoudit nějaké chování ze strany podniku. Ale je potřeba, aby také existovaly sankce. Můžeme skutečně zpracovávat krásné zprávy o sociální odpovědnosti, ale mohlo by se to stát zase určitým předmětem nekalé konkurence mezi podniky. Takže já tím chci, mohu všem vysvětlovat, jakou odpoví, jak jsem odpovědný za životní prostředí a tak dále, ale mohu se chovat jinak. Takže pokud nebudou zavedeny skutečně efektivní sankce, tak povinnost spojená se sankcemi. A sankce, ta by měla mít vždy tu odrazující funkci, která je velmi důležitá. Takže rád bych znal váš názor, mm, co se týká tady této hypotézy, která je možná ještě daleko od skutečnosti, ale o které můžeme v každém případě plánovat. Le Breton. Děkuji, pan Lebreton. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat všem řečníkům za to, že sem přijeli a že nám vysvětlili Toto téma, o kterém zde dnes debatujeme, je skutečně velice zajímavé. Je to téma nadnárodních společností, o kterých hodně hovoříme v Evropském parlamentu v poslední době, protože skutečně můžeme si položit otázku, za zda, zase zde nerozvíjí dvourychlostní systém. Na jedné straně jsou zde jednotlivci, malé a střední podniky a státy, které musí dodržovat tvrdá pravidla, povinná, a na druhé straně jsou zde nadnárodní korporace, které, o, které často obcházejí tato pravidla pravidla. Už jsme viděli, když se hovořilo o daňové optimalizaci, že nadnárodní společnosti tohoto využívají. A když zde dnes hovoříme o společenské odpovědnosti podniku, tak o co jde? Je to vlastně funkce, eh, určitý způsob sociální optimalizace. Takže je to ta samá strategie, která existuje protože jsme nechali jaksi dobrovolně se rozvíjet určitý ultraliberalismus, který k tomuto vede. Zdá se, že je zde určité uvědomění si této situace a že se snažíme jednat. Nyní se snažíme hledat řešení určitého pružného, měkkého práva a my zde v Evropském parlamentu mm, i tedy příspěvky mých eh, kolegů to dokázali, bychom měli zavést tvrdé právo, protože možná lépe je více než méně tedy v tomto případě. A v konečné fázi mě to vede k tomu, že říkám, že si myslím, že je důležité, že se snažíme dosahovat transparentnosti. Toto téma zde zaznělo u všech řečníků, eh, zvýšit transparentnost u nadnárodních eh, korporací, protože když se bude aktualizovat jejich optimalizace sociální odpovědnosti, tak by je to spíše stimulovalo ke kroku zpět. První otázka, nemyslíte si, že nad rámec všech těchto pobídek, praktik, eh, měkkého práva, bych bychom neměli jít k systému povinností spojenému se sankcemi, tvrdého práva? Do jaké míry si myslíte, že se nám to může podařit? A potom druhá otázka. Dnes jsme tedy v té fázi měkkého práva a co se tedy týká těch národních kontaktních míst, tak bych se chtěl zeptat, které jsou nejefektivnější a protože jsem francouz, tak který je francouzské kontaktní místo efektivní nebo ne? Děkuji, pan Diran. Děkuji, pane předsedo. Jakožto francouz budu reagovat na to, co říkal další francouz, což je poměrně vzácné v Evropském parlamentu. Chtěl bych připomenout vůči panu Lebretonovi, že on řekl, že vlastně pouze velké nadnárodní společnosti odpovídají za tu situaci, kterou vidíme dnes na naší planetě. Já si nemyslím, že to jsou jenom nadnárodní společnosti. Já si myslím, že i některé národní společnosti, když mohou působit v celém světě, některé velké skupiny, zejména francouzské, například v bar, na Barmě nebo jinde jsme viděli jejich schopnost opravdu jednat v rozporu s pravidly, která jsou stanovena ve Francii. Takže otázka kterou bych chtěl položit, ta společenská a environmentální odpovědnost, nezávisle nebo nad rámec otázky závaznosti nebo nezávaznosti, tak je zde ta zásadní morální otázka která vyvstává v těch velkých eh, západních mocnostech a to zda hodnota lidské bytosti je stejná na celé planetě. Ta skutečná otázka je tady toto, zda všechny podniky, které působí na Barmě a jinde, zda sociální, environmentální standardy, to, že pracují ženy, děti, ve skandálních podmínkách v zemi, zda je to morálně akceptovatelné, anebo zda je to legálně, právně přijatelné, protože tyto země nedodržují zejména pravidla Světové organizace práce. Uh, tak z právního hlediska ano, dbáte na to, že vaši dodavatelé budou dodržovat barmské právo. Já tedy barmské právo osobně neznám, ale nejsem přesvědčen, že odpovídá našemu právu. Takže ta otázka, kterou si musíme položit, asi ji dnes tedy nevyřešíme, ale jakou hodnotu přikládáme lidské bytosti eh, ve tom vznešeném slova smyslu, abych tak řekl. A potom ta druhá věc, jestli můžeme oddělit od sebe, a zde bych rád měl odpovědi možná trošku právní, oddělit otázku obezřetnosti od otázky odpovědnosti, protože pro mě jsou to dvě různé věci. Francouzská ústavní rada stanovila Pokuty ale, protože obezřetnost, to je to, že na něco dbáme, ale odpovědnost, to je věc, že skutečně neseme tu odpovědnost za případná pochybení. Takže já vím, že francouzské právo je v tomto dosti slabé. Neříkám, že neexistuje v oblasti odpovědnosti. Ale rád bych věděl, zda můžeme pokročit kupředu u této povinnosti, odpovědnosti, kterou bychom měli stanovit pro velké skupiny. Děkuji. Uh, thank you. So this... Děkuji. Toto byly otázky. Začneme z mé levé strany. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl jenom zdůraznit právní povahu té směrnice nebo těch vztahů nebo zpráv respektive, které budou zpracovávány podle této směrnice. Asi se nemohu vyjádřit k jiným aspektům práva, jako jsou lidská práva nebo pracovní právo, to nepatří do mé působnosti. Ale rád bych zdůraznil závaznou povahu a povinnou té směrnice. Směrnice nutí nebo stanoví povinnost podnikům zveřejňovat tyto zprávy. A to nejen, že stanoví tuto povinnost pro podniky, ale směrnice také předpokládá, že představenstvo nebo dozorčí rada společnosti eh, nese svou právní odpovědnost tím, že schválí tuto zveřejněnou zprávu. Takže pokud jsou tam chybné nebo falešné i nepravdivé informace v této zprávě, tak představenstvo nebo správní rada za to nese odpovědnost. A v těchto případech všechny sankce uvedené v té směrnici o účetnictví budou tedy platit a samozřejmě sankce, které platí podle národního práva, jakožto transpozice evropského práva. Takže existuje zde právní struktura, která je jasná a závazná která platí v každém případě pro zveřejňování těch zpráv podle směrnice o nefinančním výkaznictví. Děkuji. Mr. want to continue? Uh, on the question on the collective takže e, ta otázka o kolektivním oškodnění a jak rozšířit oblast působnosti, tak je pozitivní věc, že ty základy už tam jsou od e, doby e, doporučení z roku 2013. Takže je možné, aby členské státy šly nad rámec vlastně tohoto. Tady mm, to vlastně bylo nějakým způsobem propojeno s, vlastně tenkrát šlo o to, aby členské státy byly podpořeny v tom, že to implementují. Ono tady určitě nejde o právní těžkosti, je to spíše otázka politická. A teď je otázka, mm, co spotřebitel, který si koupil Volkswagen, měl by být více možností um, získání očkodnění než eh, třeba eh, Rumuni nebo eh, Maďaři, kteří byli ovlivněni kyanidem, který unikl do Dunaje. Tohle to je prostě důležité. Zde je vlastně potřeba práce na třetím pilíři UNGDPs a tady možná by s tím komise něco měla udělat. Určitě tedy nastala správná doba pro práci v téhle oblasti. Co se týče eh, toho, abychom se dostali k tvrdému právu, celá vlastně naše prezentace byla o tom, že voláme po tomto tvrdém právu. Tady eh, samozřejmě jde o jakýsi chytrý mix a už eh, desetiletí tady přistupujeme tedy tím měkkým přístupem, a určitě už jsme se dostali do situace, kde by vlastně tedy eh, chom měli přistoupit k jasné regulaci. A teď vlastně ta obezřetnost a zodpovědnost, eh, tady je eh, řada způsobů, jak zapracovat lidská práva a hloubkovou kontrolu jejich dodržování. My si myslíme, že nejlepší model je právě ten francouzský model, který volá po zodpovědnosti ještě nad rámec, tedy z obezřetnosti. Je to tedy model občanského práva, který eh, poskytuje, posiluje oběti. A my bychom si vždycky měli klást otázku, jakým způsobem, jaký to bude mít dopad na oběti ve chvíli, kdy se dostanou k soudu. Takže děkuji. Děkuji. Pan Quatflík. Děkuji. Některé ty otázky jsou opravdu náročné, takže o tom bychom mohli debatovat dlouho, ale já se pokusím být stručný. Takže za prvé standardizace, to by určitě bylo dobré. Jak toho dosáhnout? Probíhá proces eh, v OECD, my eh, to podporujeme. Otázka je, jak se to dá zorganizovat. Dá se to vnutit nebo to vznikne samo nějak organicky? Hmm, zatím tedy OECD volí tu druhou možnost. Co se týče francouzského modelu, to funguje dobře a eh, vlastně přináší to tedy dobrý příklad pro všechny. Otázka eh, Fran- o, o tom francouzském právu. Mm, my máme trošku problém s tím, že to je povinné. A máme tedy ten francouzský zákon, ale zároveň máme třeba nizozemský zákon nebo jiný. Eh, ono bude těžké pro podniky, aby Eh, naplnili všechny tyto nástroje a zákony. Ovšem filozofie toho zákona vychází z těch vodítek a principů, se nimiž souhlasíme. Eh, takže otázka je, mělo by toto zodpovědné chování podniku být povinné? Já si myslím, že specifická povaha zodpovědného chování podniků je, že to je dobrovolný proces. Ve světě je celá řada zákonů, které mají řadu prvků, které vyžadují svým způsobem zodpovědné chování podniků. Takže v tomto smyslu už to tedy povinné je. Ale to, čemu my nyní říkáme zodpovědné podnikové chování, proč to není povinné? Protože to má nějaký, nějakou specifickou povahu a jsou tam zásadní otázky ohledně třeba extrateritoriality. Takže demokratický systém má možnost říct, si z tohoto prvku chceme udělat povinně, povinný zákon, ale konceptuálně se v tu chvíli z toho přestává být eh, zodpovědné chování podniků a stává se z toho zákon. My si tedy myslíme, že ta dobrovolná povaha je důležitá. Hodnota lidí všude je stejná. To se odráží i v těch vodítcích. to eh, také podporuje, pod, podporují podniky a my je podporujeme v tom, aby používali tyto nástroje. Můžeme rozlišit hloubkovou kontrolu od zodpovědnosti. Tady je potřeba říct, že ve vodítcích máme dva základní prvky. Jednak je to materiální definice, věcná definice zodpovědnosti to vlastně je vyhnutí se negativním dopadům. A potom máme procesní řízení, to je právě hloubková kontrola, ale ta může existovat pouze na základě eh, už nějakých doporučení, které máme v těch eh, vodicích. Děkuji, pan Rees. Já budu stručný, protože budu muset eh, utíkat, abych chytil vlak. Co se týče transparentnosti, o té se hovořilo častokrát podle zkušeností lepší práce, když zavedete, když nabídnete do veřejného prostoru eh, silné, eh, spolehlivé, pravdivé informace, tak je vždy pozitivní odezva. Pak byla řada otázek, které se týkaly transparentnosti musí být velmi jasná, robustní a musí být odpovídající spouštěcí bod, aby na trhu fungovala. A potom, že někdo jiný by třeba eh, měl že někdo jiný by měl hovořit o přechodu eh, z měkkého na tvrdé právo a jak to má fungovat. Já Eh, mluvím eh, za organizaci, jejíž členské státy většinou se na tomto jednom bodu vlastně neschodnou. Chci říct si to, že co se týče CSR, hovoříme proto, že lidé v dodavatelských řetězcích často žijí v místech, kde mají velmi slabý přístup k justici v rámci eh, své občanské společnosti tam, kde žijí. Hovoříme o držitelích práv a občanech v těchto místech také. A já bych výboru eh, navrhl otázku, kterou by se mohl zabývat, jestli nejsou i jiné možnosti, jak eh, vlastně eh, poskytnout možnost nápravy škody, obrany a tak dále. Děkuji za to, že jste mezi nás přišel, pane. Paní Granžán. Ano, zazdělo zde hodně otázek. Myslím si, že je důležité, aby bylo, existovalo to kontaktní místo, což bylo zavedeno ve Francii a to umožňuje radit, směrovat a to je velmi důležité pro zpracovávání toho plánu obezřetnosti a těch ukazatelů, co se týká transparentnosti výkaznictví. Ano, tato transparentnost je nutná, je potřeba to, co je důležité pro podnik, jeho cíle, jeho úkoly vyjasnit, přijaté závazky, což umožňuje vyjasnit také ty prostředky k jejich dosažení a tak, aby bylo možno také měřit výsledky. Pokud máte stanoveny ty výsledky na začátku, tak je důležité také hodnotit a sledovat jejich plnění těch závazků, protože jinak podnik. Samozřejmě trvá to určitou dobu, určitý čas, než tedy podnik eh, splní ty závazky, zavede tu organizaci nutnou k tomu. Takže je potřeba hodnotit ty, eh, to určitými hmatatelnými, měřitelnými ukazateli. A co se týká toho odškodnění, tak ta odpovědnost, o které se hovoří, co se týká těch důsledků, je, je velice důležité toto zdůraznit, že důsledky určitého chování, když se snažíme tedy omezit ty negativní důsledky, ale právě ty důsledky se musí potom hradit nebo musí za ně ten podnik sám odškodňovat. Někdy je to samozřejmě to očkodnění příliš malé k těm reálným důsledkům, pokud jsou to újmy na zdraví lidí nebo škody na životním prostředí, co se týká otázky legálnosti, morálky. Ano, samozřejmě, to jsou složité otázky. Uplatňování legálních mm, ustanovení samozřejmě umožní eh, stanovit určité společensky odpovědné postupy. A pokud jde o odpovědnost, tak bych chtěla zdůraznit, že zde máme hlavně ten prost, mm, eh, ty prostředky, které si stanovíme a v pomocí těchto prostředků se budou dosahovat ty cíle. Je potřeba, ty závazky jsou zákané, zákonné, jsou měřitelné, ta povinnost je závazná a je tedy doprovázena sankcemi a umožňuje případně e, vyžadovat odškodnění. Takže prostřednictvím těchto jednotlivých etap ta odpovědnost je tedy mm, sledována a hodnocena. Mister. Děkuji a nyní pan Njonkamp. E, děkuji, e, pane předsedo. Několik bodů. Já jsem také předsedou Národního kontaktního bodu v Nizozemsku, takže jsem také předsedou této pracovní strany. Mám-li se vyjádřit eh, k dobrým a horším stránkám eh, NCP, to je těžké, ale fungují dobře. Vlastně je to eh, třístranný systém, ještě společně i s podniky a Eh, odbory, ale i norský, eh, holandský, dánský eh, model je velice dobrý. I britský model představuje osvědčený postup, mají nezávislé členy z podniků i v radě pro dozor, takže existují vlastně tři takové velké modely, které poskytují nejlepší výsledky. A co se týče toho skoku od měkkého k tvrdému právu, rád bych zopakoval to, co řekl pan Rees. Otázka vlastně funguje, eh, teda stojí tak, co funguje. Takže když přejdete z měkkého do tvrdého práva, tak by z toho člověk dovodil, že měkké právo, měkké zákony nefungují. Jenže my to nevíme. Nejprve bychom tedy měli vyhodnotit, jestli měkké právo soft law funguje nebo ne, to teď dělají Němci, ještě předtím, než eh, vlastně přeskočíme do eh, toho tvrdého práva, protože jinak by to byla tvorba politiky bez eh, jakéhokoliv věcného základu. Byla by to taková debata mezi věřícími a nevěřícími. A jak víte, OECD tedy hlásá politiku založenou na důkazech, takže bych byl pro schromáždění důkazů a zjištění toho, co funguje. Byl bych pro monitoring, třeba které podniky vědí o pokynech OECD, řídí se těmito pokyny, které z nich vědí o těch národních kontrakt, kontaktních bodech. To všechno nemáme systematicky zmapováno, takže přeskočit rovnou z měkkého do tvrdého práva si myslím, že je něco poněkud předčasného. Děkuji. Děkuji. Tím jsme vyčerpali uh, toto slyšení. Já bych rád poděkoval našim eh, váženým řečníkům za to, že mezi nás dnes přišli, že se s námi podělili o své poznatky a zkušenosti. Jsem si jist, že pro všechny, kdo se účastnili slyšení, to bylo obohacující. Děkuji vám. A teď uzavřu naše eh, setkání oznámením, že, jak víte, zítra máme mezi, eh, mimořádné zasedání v Lucemburku. Náš autobus odjíždí v 7 hodin ráno. V 7 hodin ráno. A já se těším, že se s vámi tedy setkám zítra ráno v autobusu. 28. listopadu se bude konat společné zasedání výboru Jury a AFKO v 11.45 v rámci slotu zasedání výboru AFKO. Hovořit se bude o provádění a aplikaci meziinstitucionální dohody o lepší legislativě a další zasedání našeho výboru se bude konat 7. prosince. Děkuji vám.